lovers. E, Prego, Chtěla bych vás požádat, abyste se rozesadili na svá místa. Prosím, uměte se svých míst. Děkuji. A omlouvám se kolegům výboru pro kulturu za spoždění. Eh, s koordinátory jsme měli složité zasedání, trošku se protáhlo. Jak vidíte, máme zvláštního hosta pro dnešek, to je eh, naše milá kolegyně Doris Pak, bývalá předsedkyně tohoto výboru a nyní koordinuje cenu Lux. A záhy dostane slovo, aby mohla vysvětlit eh, perspektivy nového ročníku ceny Lux. Jak víte, je to velice důležitá Eh, kinematografická cela, cena, jediná cena, která je organizovaná parlamentem a stále vyšší význam. Nejdříve bych vás ale chtěla informovat, že jsme tedy měli schůzi koordinátorů, která uzavřela téměř všechny body pořadu jednání. A eh, jak jste viděli, požádala jsem právě kvůli této schůzi o to, abychom začali poněkud později. Nyní tedy se jedná o přijetí pořadu jednání a my e, budeme přijímat e, tedy rozhodnutí koordinátorů a jak jsem e, říkala, po výměně názorů o digitální kinematografii se vrátíme k bodům, které se týkají koordinátorů. Ehm, dobbiamo le avete sicuramente già Nepochybně jste četli zápisy z našich předchozích dvou schůzí, 22. července a 3. 4. září. A e, můžeme tedy chápat jako schválené? Ano. Přejdeme k bodu 4. Tlumočení se bude odehrávat do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumunštiny. Také bych vás chtěla informovat, jak eh, víte, 11. listopadu, nikoli 10. proběhne slyšení, velice významné slyšení, na které jsme zváni eh, z výboru jury ohledně budoucího rozvoje copyrightu eh, v Evropě. Budeme spolu předsedat. Při tomto slyšení trochu se změnil e, čas a datum. Není to 10. a 11. a vzhledem e, k tomu, jak je důležité toto slyšení a k tomu, že máme možnost silně spolupracovat e, s výborem Jury, bych chtěla požádat všechny členy výboru pro kulturu, abychom byli přítomni a tak to poukázali na význam oné akce. A hned předám slovo Paní Doris Pak. Víte, že eh, má velkou úlohu při samotném zrodu eh, ceny Lux. A také bych chtěla se zmínit, protože jsem velice zblízka za posledních pět let sledovala eh, cenu Lux a byli jsme eh, velice přítomní eh, na festivalech jako ten Benátský nebo Karlovarský a my chápeme eh, cenu Lux jako příležitost k, k šíření povědomí o mladých tvůrcích v Evropě, zejména mladých tvůrcích. Měli jsme to velice kvalifikované kandidáty z mnoha zemí, kteří se účastnili této soutěže Cena Lux. Kromě jiného víte, že je složena tedy po, té, eh, po tom předvýběru těch prvních deset, potom vznikne ta, ta mm, trojice, která je předvybraná a konečný výběr je svěřen všem poslancům Evropského parlamentu. A od eh, prosince bude možné, eh, a to ještě upřesnit do RISPAC, jak to všechno bude, bude možné zhlédnout tyto filmy v Evropském parlamentu a budete moci dát e, svoje stanovisko k tvorbě těchto tří mladých e, filmařů. Tyto filmy budou také zhlédnuty při různých e, kinematografických akcích v Evropě. Ehm, tyto filmy budou dostupné ve všech evropských jazycích a bych chtěla eh, říci, že je to velice důležitý program v rámci kreativní Evropy eh, v programu Média. Chtěli bychom poděkovat paní Doris Pak i eh, za její úsilí, které vedlo ke zrodu a hm, dalšímu vývoji ceny Lux a pan Schulz také účastnil této spolupráce a my mm, jsme velice rádi, že paní Doris Pak nadále spolupracuje na tomto velice důležitém programu, na této velice důležité ceně. Eh, Lux, děkuji za to, že přišel pozvání, přeji vám slovo. Děkuji Silvie, dobré ráno a budu mluvit německy. Nemluvím dost dobře italsky. Eh, eh, děkuji paní předsedkyni a sekretariátu a i koordinátorům za to, že dnes dopoledne eh, tady mohu být s vámi. Prezidium parlamentu mě eh, na jaře eh, jmenovalo koordinátorkou filmové ceny Lux. Možná, že ze strachu, že až nastoupí nový Eh, parlament mohl by zmizet zájem o, této, eh, o tuto cenu a že eh, je prostě třeba někoho, kdo není zapojen do toho každodenního parlamentního provozu. Já jsem od tedy odešla po 25 letech tady v parlamentu a teď už se věnuji jenom kultuře. A, chtěla bych tu energii, kterou v sobě pořád pociťuji právě v, předat do této ceny. Já vím, že před deseti eh, lety eh, velký filmař Wim Wenders eh, v Berlíně měl velký projev a řekl nám, že v době krize, v době, kdy se řada lidí odvrací od Evropské unie, bychom měli hledat možnosti, které budou dále průlovat evropský sen. A já jsem říkala, proto musíme vyprávět evropské příběhy. A evropské příběhy eh, znamená eh, ukazovat evropské filmy a to děláme. A my jsme tehdy vytvořili tuhle cenu. Bylo to oddělení eh, pro komunikaci tady v parlamentu společně s tímto výborem. Vytvořili jsme tuto cenu a pustili jsme se do větší možnosti toho, aby Německé, francouzské, estonské, slovinské filmy se promítaly všude po eh, Evropské unii. Ono by to mohlo být jednoduché, ale ono to není jednoduché, protože jsme eh, mnohojazyčný eh, spolek. Máme 24 jazyků, tak jsme řekli, uděláme filmovou cenu, která pomůže k vytvoření titulků pro těch čtyř, ve 24 jazycích. Myslím si, že to skvělá cena, která opravdu pomáhá filmu, těm malým a středně velkým filmařům, aby opravdu prorazili s těmi svými filmy. My jsme začali tím, že jsme vytvořili eh, porotu, eh, kterou eh, každý rok s pomocí kolegů z parlamentu trochu změníme, z externích expertů, z filmových kritiků, z producentů, z důležitých lidí z branže, kteří se sejdou třikrát za rok na jaře a z toho velkého pokladu filmů, které proběhly za poslední rok na festivalech a jinde, z této velké nabídky vyberou 10 eh, filmů. A těch 10 oni potom eh, mají a z těch 10 jsou potom ještě vybrány další, tedy 3, které eh, jsou předloženy tady v parlamentu k vyhodnocení. Na začátku jsme měli titulky, jsme dávali titulky jenom pro ten vítězný film a teď jsme to změnili ty tři, vše, všechny tři filmy, které se dostanou do užšího výběru, už od začátku, od volby, jsou um, přetitulkovány do všech 24 jazyků, tak aby všichni, kdo uh, uh, se k tomu dostanou, se mohli na ten film včas. Vy taky všichni máte na svém stole balíček ve svém jazyce. Prosím, je to uh, cené, nevyhazujte to, máte to tam ve svém jazyce. Máte tam i ty tři filmy ve svém jazyce a, a ty cíle, které eh, s tím eh, sledujeme, eh, s celým, jsou tam písemně, proto se můžu omezit jenom na několik poznámek. Ty tři filmy jsme tedy teď otitulkovali a musíme si klást za otázku, kdo vyhraje. Ten vítěz ještě tedy dostane verzi pro slepé a to si myslím, že to nám zatím eh, chybělo. Ten eh, první film, eh, který jsme neudělali, který jsme tedy vytvořili pro, tedy vytvořili jsme verzi pro slepé, víceméně je to taková jakoby rozhlasová hra, to znamená, že fakticky to vypadá tak, že tam je ten vypravič, který říká bod po bodu, co se děje. Tady to bylo v Berlíně jsem se o tom bavila se slepci a oni mi říkali, to je úžasná akce, prosím paní pak, chtěli bychom daleko uh, více takovýchhle filmů vidět v úvozovkách. Na to mě velice dojalo. A proto teď všechny ty tři filmy uh, tedy otitulkujeme a toho vítěze ještě eh, vytvoříme pro eh, ve verzi pro slepé. A potom eh, se to tedy může promítat v médiích, v televizi. Máme velice dobrou spolupráci s Arte. Arte letos, já vám to takhle ukážu. Arte společně s námi od dne žen 8. března až do 8. června, myslím, ten eh, film Feo Aleha, eh, což je vítěz před tří eh, let o cizinci, tak tři měsíce to měli zdarma i jako video on demand na svých stránkách. Pro nás je to vzájemně výhodná situace. Pro nás je to důležité, že to je naše cena a Arte si tak vytváří více nebo tak získal více posluchačů a ona je totiž jenom pro francouzské a německy hovořící a díky tomu vlastně na své stránky přitáhne ještě další diváky. A to je vlastně náš cíl, abychom také... Řečnice mluvíme o mikrofon. Takže cena Lux je, se, se mezi tím velice rozšířila i do škol. dependence Evropské komise Evropského parlamentu se snaží eh, tuhle filmovou cenu eh, propagovat i ve školách. Otázkou je, eh, o čem vlastně ta cena je, k jakému tématu se váže. Kdybychom chtěli cenu o konkrétním tématu, tak je to problém. To my vůbec nerozhodujeme, o tom rozhoduje žiry, ale všichni víte, že Evropská unie je tak rozmanitá, nabízí tolik věcí obsahově, tolik problémů, které se projevují i v Helsinkách, i v Paříži, v Aténách. Tak proto ten obsah těch filmů eh, je vždycky něco, o čem se dá báječně diskutovat s diváky. A proto jsme eh, vlastně eh, vytvořili i filmové dny Lux, které teď probíhají. Já vím, že byly v Záhřebu, tam jsem byla, byly v Lucembursku, v Soluni. Na spoustě festivalů jsou také. A musím vám říct, že to opravdu lidi dojímá. Když se na to podíváte, a o to, o to jde vlastně. Je to uh, i uh, pro nás, pro vás poslance je to míněno. Abyste měli tu eh, možnost bavit se s lidmi, kteří se dívali na ty filmy. Abyste měli možnost si pobavit se s nimi o těch o, o psazích, abyste eh, eh, si to mohli vzít i do své práce legislativní. Podívejte se na ten známý film Welcome, který vyhrál asi před dvěma lety od Lee Orwell. Byl to film o tom, jak chlapec z Afghánistánu přes obrovskou okliku se dostane až do Kale. A tam už je na konci. Ale chtěl by do Douvru ke přítelkyni. Je to film, který je dojemný, který ukazuje, jaké problémy existují a jaké možnosti jsou eh, pomoci těmto lidem. Pro nás samozřejmě je tady ten problém azylantů, nebo uchazečů o azyl. My tady žijeme tak trošku v ráji. Vlastně vůbec netušíme, jaké pocity má takový uchazeč o azyl, na jaké problémy naráží. A ten film je tak citlivý, tak krásně udělaný, že na konci máte pocit, tady je třeba pomoct. A já si myslím, že pro eh, diváky je eh, zajímavé bavit se tady potom s kolegy z parlamentu, kteří se takovým tématům věnují. Není to zajímavé jenom pro eh, členy kulturního výboru, ale i pro členy výboru pro Libe, pro a pro další věci. Proto mm, opravdu eh, mi leží hluboce na srdci, aby vy jste kdekoliv, kde eh, parlament pořádá takovéhle eh, filmy, tedy dny filmů Lux, mm, abyste tam výjížděli a bavili se o tom s lidmi. Protože ti lidi vám nepřijdou. Řeknete, budete mluvit o Evropě, o euru, nebo tak – Oni vám potom nepřijdou na nějakou akci. Oni se rádi podívají na film. A i eh, díky tomuto eh, filmu poukážete na eh, činnost Evropského parlamentu. O to jde nám také. My to také platíme z prostředků na komunikaci. Ono to není v rozpočtu Evropské unie. Jsou to prostředky na externí komunikaci 600 tisíc eur ročně a ty peníze eh, se dobře tímto uplatňují. Eh, měli jsme tady několik kolegů eh, ve sněmovně, kteří říkali, na no, nás filmy nezajímaví, ty si musí sami hledat publikum, jsou to vyhozené prachy. Ale upřímně řečeno, když na, tiskneme méně letáčku a méně, méně propisek, slogem Evropského parlamentu a můžeme oslovit celou společnost prostřednictvím filmu, tak to uděláme více. Komunikace eh, je opravdu něco jiného, než jenom tisknout papíry. A, a věřte mi, mám tady sedmiletou zkušenost a jsem nadšená pro tuto myšlenku. Eh, tím filmem se nedostaneme jenom do kin. Dostaneme se i do větších médií. A proto eh, bych byla moc ráda, kdybyste se proto všichni také nadchli a spolupracovali. Dnes, 3. Eh, listopadu, asi jste viděli eh, venku ty pěkné plakáty, zahajujeme promítání. Takže můžete se poslanci dostali DVD, ale můžou se také stáhnout eh, ty filmy jako video on demand. Máte to všechno v dokumentech, vůbec vám nemusím eh, říkat. Tam je to v titul, z titulky ve 23 jazycích. A v tom původním jazyce samozřejmě se zvukem. Každý eh, poslanec dostane DVD a pak se může, a když, ho, když se podívá, tak také musí zvolit. Třetina zvolila v posledních letech 220, předtím to bylo 241, takže uh, myslím si, že je tady ještě hodně prostor to, uh, k tomu, aby se to zvýšilo, ten počet. Já samozřejmě nemůžu obejít všechny výbory, ale vy můžete být uh, všichni vyslanci pro tuto cenu Lux. Můžete se o to zasadit. Je to skvělý prostředek v současném světě, kdy všichni pořád kritizují EU, ukázat, že jinými prostředky se můžeme pokusit získat eh, lidi tu, pro tuhle skvělou myšlenku eh, Roberta Schumana. To lze vlastně jenom, pro, eh, jenom prostřednictvím takovéhohle filmu. Nebo můžeme to také udělat prostřednictvím filmu. Od 2. do 12. prosince můžete vždycky v poledne a potom večer po zasedání výboru tady dole eh, v sálu Menuhin zasednout, Jehudy Menuhina, zasednout eh, v takovém malém kině a dívat se tam na film. Dostanete eh, také program, kdy poběží který film a tam se na to můžete podívat v prostředí jakoby kina na velkém plátně. Já si myslím, že je to opravdu dobré, že tady je taková nabídka. Letos máme tři filmy, Nejdřív je tady prvotní, eh, tedy takový první film eh, eh, z režisera ze Slovinska o tom, jak bych to tak řekla. O tématu, které se určitě odehrává v třídě v mnoha školách v Evropě jmenuje se třídní nepřítel. A kdo to je třídní nepřítel? Je to učitel, který nevyhovuje spoustě žáků. Já si myslím, že je to velmi dobrý první film toho režiséra. Druhý film je Eh, režisérky eh, francouzské Céline Chama, Bande de Fille. Je to o takové eh, gengu dívek z francouzského předměstí a je to opravdu velmi zajímavé. A třetí film je režiséra Pavla Pavlíkovského, což je známý filmař z Polska, který žije v Anglii. A ten film už byl nominován na Oscara za zahraniční film za to nemůžeme, prostě máme stejný vkus. Je to eh, film, který mě opravdu eh, velmi dojal. Když jsme debatovali o tom filmu, tak mladí lidé eh, říkali, a víte, proč je to černobílé a tak dále, a mně najednou došlo, že to celé bylo černobílé. Já jsem si vůbec neuvědomoval při promítání, že to tak je. Je to film, který se odehrává v Polsku za komunistických dob. Mm, čili eh, vychází to právě eh, historicky z komunistické doby. Takže teď eh, potom probíhají ty filmové dny Lux, o těch už jsem hovořila. A ještě bych vám řekla, že ty filmy se také můžou ukazovat u vás ve volebním okrsku. 17. prosince na takové malé slavnosti předseda parlamentu za přítomnosti filmových režisérů a některých herců mm, vyhlásí, kdo vyhrál. A poté budete moci si ty e, filmy e, vzít a ukázat, nebo vytvořit akci nějakou doma, a ukázat to mladým lidem a pobavit se s nimi o tom filmu. Je to úžasný e, problém. Eh, úžasný prostředek k komunikaci se všemi eh, vrstvami obyvatelstva. Problém samozřejmě je, a musíte chápat, že my nejsme vlastníky. Musíme eh, pochopit, že ti, kteří ten film natočili, chtějí taky něco vydělat. Ale já si myslím, že všichni máme určitý rozpočet. Každý poslanec tak jednou si může dovolit 300 euro na veřejnou produkci takovéhohle filmu. To můžete eh, udělat. Máme, my tady máme eh, dva eh, spolupracovníky, kteří opravdu odvádějí skvělou vynikající práci. Právě se tamhle baví Marizela Rozety a vedle ní Jindřich, to je Čech a Marizela tak oni eh, se starají o tu eh, filmovou cenu celý eh, rok. A tady v závěru bych řekla, že si myslím, že tuto cenu můžeme rozvíjet dále. Že například nemusíme dělat titulky jenom pro tři filmy, možná, že pro pět filmů, možná, že nakonec do budoucna pro všech těch deset vybraných. Jde o to, aby ty evropské obsahy byly promítány po celé Evropě ty filmy eh, budou eh, voleny také eh, prostřednictvím poslanců ze všech států. A samozřejmě pak tady bude spolupráce také s velkými médii, s televizí. A já si myslím, že máme určitě možnost tuhle cenu Evropského parlamentu v jejím vysoce kulturním významu dále rozvíjet a dokážu si představit, a teď to řeknu trochu lapidárně, že tato cena se opravdu eh, jednou vyšvihne na skutečnou cenu Evropské unie za film. Neexistuje žádná taková eh, cena. Teď máme Evropskou filmovou akademii, ale to nedělá Evropská unie. A potom je tady cena komise, ale tu nikdo nezná. Já ji znám náhodou protože jsem jednou eh, byla eh, při předávání těchto cen, eh, které se koná s vyloučením veřejnosti. Říká se tomu nějaká mediální cena. A já si myslím, že my bychom se mohli tedy postarat o to, aby ta naše cena byla hodně vidět na veřejnosti naopak. Takže prosím, buďte vyslanci této filmové ceny, spolupracujte a volte. A ještě jsem zapomněla na jednu věc. Během filmových dnů se ty filmy budou eh, promítat eh, v, na, eh, v prostorách Evropského parlamentu. Všichni, kdo tam budou, mohou hlasovat. Ty hlasy nebudou rozhodující pro výběr vítěze nakonec, ale bude to určitě ovlivňovat, bude se k tomu přihlížet. V minulých letech to tak bylo a určitě to bude dobrý podnět také spolupracovat. A v minulém eh, roce ti, kteří se eh, přihlásili eh, potom, mohli k tomu vystoupit na festivalu v Karlových Varech. A v rámci této filmové ceny jsme v Benátkách, kde jsme představili také ty tři filmy, tři nebo čtyři, tři roky spolupracujeme s Benátskými dny, to je taková organizace uvnitř festivalu kde jeden z našich obou předchůdců eh, eh, v letech 97 eh, až 98, pan Bazalty a paní Kastilína, 89 až 97, pardon, a my každý rok pozveme nějakého mladého milovníka filmu, ne tvůrce filmu, návštěvníka kina z evropské země a on, Oni tam jsou týden a za týden se podívají na všechny filmy, mohou se pobavit s těmi eh, režiséry eh, v rámci eh, těch Benátek. Jsou všichni pozváni do Benátek tedy a ti mladí lidé tak poznají Evropu tak, jak jindy jen zřídka, aby věděli, jak se spolupracuje se 27 dalšími a potom si také od, eh, od tamtud odnesou eh, trvalé, eh, trvalé vazby. V Berlíně mi tuhle někdo poklepal na záda a říkal mi, are you Mrs. Puck? A říká mi, I'm one of the 27. Čili ti mladí lidé potom drží tolik pospolu, spolupracují jako přátelé a no, potom jezdí na různé festivaly samozřejmě také. Takže já si myslím, že my tady hodně děláme pro evropskou myšlenku. Eh, z kultury eh, se eh, tady stává také opravdu důležité téma. A proto vás žádám, abyste tuto myšlenku i dále podporovali a děkuji vám za možnost vám to tady takhle vysvětlit. Italia si dice la passione. V Italii se říká, e, že když má někdo pro něco vášeň, tak je to cítit a u vás je to do skutečně cítit. E, a my přejeme hodně štěstí a úspěchu dalšímu ročníku cen Lux. E, zde je zde mnoho dalších kolegů z Evropského parlamentu, kteří již mají tuto zkušenost s předchozími lety a znamenalo to pro nás opravdu vynikající okamžiky. A můžeme říct, že ti tři finalisté byla například v Benátkách a myslím, že v červnu, červenci je těch deset eh, předem vybraných eh, filmů, které eh, prošly do užšího výběru. A je tedy proto velice hezké vidět tyto filmy a je důležité, že jsou pak vidět v kině. Eh, že tedy je, lidé nevidí třeba na počítači, ale že je mohou vidět eh, skutečně na velkém plátně. Můžete eh, je vidět jak 11. 12. prosince, tady v sále Jehudy Menuhin, anebo je můžete vidět v informačních kancelářích Evropského parlamentu v jednotlivých členských státech. Myslím, že to bylo velice jasné kolega Ferajen Petra. Prosím. Nejdříve děkuji eh, Doris Pak za to, eh, že jsi tady dnes eh, mezi nás přišla a znovu bojuješ za tuto cenu jako spoluzakladatelka a mm, hybatelka této ceny. Jsi určitě nejpřesvědčivější bojovnící za zachování této propagační ceny. Já si myslím, že to je důležitý signál, že i tady který musíme vydat, že v Evropě nepodporujeme jenom eh, filmy mainstreamové, ale i eh, filmy, které se věnují evropským eh, tématům. Spousta lidí to, co vidí ve filmech, považuje nebo mm, mm, považuje za realitu nebo u, přemýšlí o tom. A ono, když se zobrazuje jenom životní realita v amerických mainstreamových filmech, tak a podívejte se na to, co je vidět v obývácích našeho obyvatelstva a v kinech, tak tam je záplava takovýchhle věcí. A evropský film eh, v této souvislosti nemá šance i kvůli jazykové rozmanitosti, kterou máme. Takže eh, my sami bychom se tady tak trochu ochudili. Myslím si, že je velice důležité, abychom eh, evropským filmařům, evropskému film, filmu dali šanci a ty jazykové eh, bariéry, které máme v Evropské unii, abychom tím eh, odbourali, abychom eh, překonávali bariéry mosty. Titulky jsou ve spoustě zemí úplně normální, ve spoustě zemí to zase není úplně tak normální, ale jazykové kompetence tím přece jenom rostou a existuje spousta možností ty titulky udělat tak, aby to bylo pohodlné a aby eh, se to dalo i udělat i u eh, takových filmů, které jsou spíše pro odreagování. Každopádně já si myslím, že toto je velice důležitá eh, cena a ty filmy jsou hodně k přemýšlení. A neexistuje žádná výmluva pro poslance Evropského parlamentu nepodívat se na to, můžu se na to podívat na počítači, můžu si tady vzít CD, můžu, se, můžu jít tady na v promítání, můžu si to eh, pustit doma na eh, laptopu před spaním. A když eh, mi někdo říká, že za celé ty týdny si nenašel čas, tak prostě mm, neměl čas, tak tomu prostě nevěřím. A myslím si, že počet těch, kteří se zúčastní té volby a podívá se na ty filmy, i určitě poroste. Za naši frakci můžu říci, že všichni sázíme na to, že je třeba podpořit kolegy, aby se podívali, dáme jim k tomu určitou podporu No, u nás tady eh, na výboru eh, je, vidíme, že tohle je eh, velmi důležitá věc. Jde tak trochu o duši Evropy, jde tak trochu o identitu. O koordinátor, na koordinátorech jsme se bavili o nějakých studiích, které bychom mohli dělat do budoucna. A zejména u otázky vytváření identity a poznávání Evropy, a musím říci i evropské mentality a to náš způsob života, naše společenské problémy a to, jak je vyjadřujeme, to si myslím, že proto je ten eh, film velice eh, skvělým prostředkem. V Německu eh, spousta institucí a příslušné informační kanceláře také bude ukazovat ty filmy. V Kolíně bude teď něco o víkendu, v Berlíně bude akce, v Mnichově a ve spoustě jiných měst eh, se do toho tématu pustí. Eh, každopádně eh, chci poukázat na to, že také každý poslanec může uspořádat u sebe doma takovouhle akci a pobavit se o, filmech, o těchto filmech s občany a může využít ty možnosti, které tato filmová cena nabízí k přiblížení tohoto evropanu. Mm, Díky. Petra Kamereverc a potom paní Diokonu. Mnohokrát děkuji i Doris Pak za to, že po svém angažovaně novým kolegům a kolegyním, které máme tady na výboru, představila tu cenu. Já už k tomu nemám moc co dodat. Možná bych vám řekla něco o vlastní zkušenosti. Od té doby, co jsem v parlamentu, každý rok po udílení ceny eh, udělám u nás v Düsseldorfu takové malé eh, promítání. Eh, a, tam se promítá ten vítězný film a můžu to každému doporučit. Malá kina jsou připravená tohleto podpořit. Já to dělám ve spolupráci s Městským muzeem v Düsseldorfu. Stojí to pár euro, ale každopádně stojí to za ten film. A lidé, eh, který, eh, ke kterým se dostanete eh, přes ten film, k těm se nedostanete s žádným politickým tématem. Oni vám nepřijdou na žádný politický meeting jenom proto, že tam, protože tam vystupuje Petra Kamrefert. Ale když tam najednou ukazujete film o nějaké evropské realitě, o nějaké evropské věci, tak je tam ten, to kino plné najednou. A e, vždycky to byly hrozně milé večery si potom popovídat s těmi lidmi a e, myslím si, že tady toho uděláme e, o mnohem více kolikrát pro evropskou myšlenku, než spoustu obsahových akcí, které jsou také důležité, ano, ale ukazujte ty filmy u vás doma v kině, v nějakém malém kině u vás ve volebním okrsku. Je to opravdu velmi obohacující. A ještě bych vyjádřila jedno přání a říkám to pokaždé, A tentokrát to znovu zopakuji. A možná Doris eh, eh, bys to také mohla eh, vyřídit té porotě. Za ty roky vidíme, že jsou to velmi vážné filmy. Samozřejmě jsou tam někdy výjimky, Eh, s velmi hlubokými problémy a eh, spousta z nich také skončí tragicky. Kolikrát tam byly eh, filmy, které, kde i dospělí muži vytahovali na konec kapesníky. Jako například tuto cizince. Já bych prostě jednou chtěla komedii. Nějakou opravdu pořádnou komedii, která se pustí do té evropské reality a tak trochu vesele ji zobrazí. Já vím, že pro filmaře je vlastně komedie eh, to nejtěžší umění vůbec. Ale myslím si, že eh, by to eh, tu kinoscénu velice obohatilo v Evropě, kdybychom jednou měli vítěze ceny Lux, který, abych tak řekla, tak trochu vyzní komicky. Děkuji, Petro. Slovo má kolega Diakonu. Já si vzpomínám, že ve finále byla vynikající autoironická eh, komedie jednoho řeka, ale nevyhrála tehdy. Prosím, máte slovo. Mulțumesc. Děkuji. Já se nejdříve omluvím. Zdůrazním eh, téma kinematografie a dokud budu vaš, vaším kolegou, protože film je mým životem, já jsem filmovým hercem, hrál jsem přes ve 100 filmech a velmi dobře to téma znám a vím přesně, jaká je e, síla filmového umění a jakou sílu může mít. Takže musím se ještě jednou přiznat, že obdivuji osoby, které jsou pro něco nadšené. A když takto mluvím, tak mluvím o paní Doris Pak, protože je vidět, že pro tuto myšlenku úplně hoří a já k tomu vzlížím s úctou. Během komunistického období v Rumunsku kinematografie měla neuvěřitelnou sílu, podobně jako kultura filmu se dařilo zachovávat eh, národní jednotu a vstupovat do vědomí lidí. Byla to forma odporu, která byla vnímána všemi a zažívána všemi. Pokud se pokusíme toto téma rozšířit a vlastně uděláme z filmu veřejný nástroj pro Evropskou unii, tak to bude také klíč k nápravě po krizovém období a po protievropským postojům, které jsme viděli při evropských volbách. Proč to říkám? Film v, v podobě, jak je zde nabízen, to je taková případová studie. To je takový malý příklad, který je, možný, který je možné zobecnit. Protože film předává naše dějiny, příběhy a naše identita by měla pokrývat celou Evropu. Měli bychom se vzájemně poznávat, měli bychom také poznávat naše blízké. A skrze film vlastně přichází jiná forma poznávání, umělecké poznávání, skutečné, náročnější. A pro mě by skutečně bylo potěšením podrobně hovořit s paní Pak i o některých odborných otázkách a přednést některé návrhy. Ale já mám jeden návrh, který chci přednést zde nyní. Klíčem k úspěchu tohoto projektu je porota. Právě porota musí ukázat základní záměr. A ten záměr není umělecký, tak jak to je obvyklé na filmových festivalech. Identita této poroty by měla být spíše občanská identita a ne tolik identita eh, umělecká. A eh, výběr by měl směřovat tímto směrem k evropskému občanu, ať jeho národnost jakákoliv. Děkuji, kolegyně Triple. Já vielen Dank. Děkuji. Já bych také ještě jednou chtěla poděkovat Doris za angažovaný projev. Ta cena Lux je zatím velice úspěšná a já jsem velmi ráda, že se nám podařilo tohle vlastně uvést do života a obhájit vůči kritice i tady uvnitř parlamentu. Ale myslím si, že ten film, když se ukazuje evropským občanům, opravdu dokazuje toho, co jiné formy komunikace eh, nedokážou. Když eh, se zamýšlím nad eh, normální televizí, tak tam je docela běžné, že prakticky neběží v evropské filmy z jiných zemí. A tady tahle cena je opravdu šance ukázat skutečnou evropskou, skutečnou kulturní rozmanitost z jiných zemí. Zejména filmy, které by člověk jinak vůbec nikdy neviděl. Čili tohle je taková pozvánka zúčastnit se nebo podělit se o to velké evropské kulturní bohatství, o tu rozmanitost. A ještě jednou bych zdůraznila, že bychom měli eh, tu cenu Lux prosazovat, propagovat tady uvnitř eh, parlamentu i navenek. Je to opravdu možnost, když už tady eh, hovoříme o evropském filmu, podpořit tedy evropský film, ne Hollywood, ne Bollywood, a tohle je ukázka toho, jaké bohatství evropský film nabízí a v nadcházejících letech já se určitě budu zasazovat o to, aby cena Lux eh, získala ještě větší důležitost. Grazie, grazie. Děkuji. Kolegyně Ward, prosím. Um, thank you very much. Já děkuji za možnost zde vystoupit a vyjádřit se. Já jsem nově zvolená poslankyně z Doris. Já jsem se s vámi ještě nesetkala, ale jsem moc ráda, že mohu a že zde dnes s vámi mohu zasedat a vidět eh, va, vaše nadšení. Já pocházím z prostředí, které bylo velmi nadšené pro umění a zvláště s důrazem na mladé lidi Pracovali jsme na lokální úrovni, snažili jsme se zapojit mladé lidi, ale i na mezinárodní úrovni do různých akcí, festivalů a tak dále. A já bych ráda na to dále poukázala ve panem království v mé oblasti, ale na úrovni státu. Je to velmi zajímavé, velmi poutavé zapojit do toho mladé lidi. Měli bychom se k tomu stavit ještě proaktivněji ohledně toho, jak tuto cenu budeme využívat dál, krom dalších odpovědností, které se snažíme mladých budovat v oblasti občanství. Takže bychom to neměli ponechat náhodě a jako lidé, kteří mají jenom omezené prostředky, omezený čas, měli bychom se maximálně vynasnažit v kulturním výboru se o takovýto plán zasadit a zapojit do programu mladé a využít možná různé kompetence, které do tohoto výboru sami přinášíme k tomu, aby se nám takový plán v samém důsledku zdařil. Pan gramatika Kis. και χαίρομαι πάρα Já jsem fandou filmu a jsem velmi rád, že dnes nám byla podrobně vysvětlena minulost a bylo to vysvětleno s takovou váští. Já mám poznámku a otázku, pokud dovolíte, paní předsedkyně. Mám také návrh. Má můj komentář je následující. Chtěl bych hovořit o kritériích výběrové poroty. Já jsem byl trošku znepokojen. Vy jste řekla, paní Pak, že tato kritéria se blíží Oscaru, protože já jsem vůči tomu velmi kritický a to se mi nelíbí. To, co brání eh, šíření eh, ceny Lux, spíše souvisí se současnou situací v Evropě. Uvedené filmy jsou možná skvělé, ale jde o iniciativu Evropské unie, a vzniká takový dojem, že tyto instituce jsou strašně složité a rozhodování je tak trošku řízeno od zhora. A to se mi nezdá pozitivní. Já mám takový návrh. Uvažovali jste o tom, že by tato velmi úspěšná cena se rozšířila i na dokumentární filmy, které jsou velmi důležité pro prosazení evropské identity. Eh, Děkuji. Jako poslední kolega Venta. Eh, paní eh, předsedkyně, vážená paní Doris Pak, myslím si, že to mm, bylo velice optimistické a podnětné o to, o čem jste hovořila cena no, Lux je e, velice dobrý vzdělávací nástroj. To, o čem e, tady už většina z vás mluvila. Film e, zbližuje a role, když použijí sportovní terminologii, nejde o to zvítězit a ale zúčastnit se. Takže eh, prostřednictvím tohoto eh, vlastně porozumíme eh, svým sousedům a přiblížíme se k ním. Jsem velice rád, že tak emocionálně, optimisticky a angažovaně se k tomu vyslovila paní Pak u nás v kancelářích Evropského parlamentu, kde se promítali finále, finálové filmy, často nebylo místo. Takže takhle důležité je poznávat eh, kulturu svých eh, sousedů. Takže vždycky účast je velice eh, dobré a určitě je dobré toto využívat jako vzdělávací nástroj do budoucna. Děkuji. Kolegyně Švejdrová. Děkuji. Já bych se chtěla připojit k poděkování Doris Pak za její práci a jsem také ráda, že může v ní pokračovat tou formou, kterou si zvolila. Um, já sama už vím že. five prosince se zúčastním eh, mm, promítání filmu ida eh, v brně a těším se na diskusi s eh, diváky k tomuto filmu. Také uvažuji o tom, že právě při rozhodování třeba pro hlasování o filmech by bylo pro mě zajímavé znát názor právě diváků, tedy občanů. Takže se jich asi budu i ptát, pokud bude možnost, eh, pokud někteří z nich zhlédnou ty filmy. Ale i k tomu návrhu, který tady zazněl, to znamená zaměřit se třeba na dokumentární film. To bychom se mohli bavit o ekologickém filmu, o filmu pro děti a mládež. Eh, myslím, že takových eh, festivalů eh, známe. Známe i z České republiky a je to dobrý podnět. Nicméně ehm, já myslím, že Doris pak asi by nám uměla vysvětlit, proč nechali tu cenu Lux v té podobě, ve které je nyní je tedy mm, to v té nejširší možné podobě, která asi existuje. Eh, mě by ta odpověď na to zajímala, protože zejména například kinematografie pro děti a mládež je něco, co mě velmi zajímá a vím, že je to velký problém udržet v kvalitě tyto filmy zaměřené a přístupné dětem pro děti a mládež. Bene, grazie, io penso che... Děkuji. Myslím, že Doris můžeš odpovědět na některé dotazy, prosím. Děkuji. Já mám ten pocit, eh, že jste teď také všichni nadšenci. Tak to jsem moc ráda. Protože eh, váš uh, nadšení také budeme potřebovat, až bude se hlasovat na výboru pro uh, rozpočet o ceně Luxy jako komunikačním prostředku. položili jste několik otázek, tak pokud jde o žiry, tak tu, ta, ta, tu nemůžeme tvořit my. Eh, ona nám předkládá filmy, vybírá filmy a můžou to být jenom lidé, kteří eh, mm, eh, tedy můžou to být filmy, které jsou nové a oni vybírají z těch filmů, které byly uvedené za, tedy na trh do, za poslední rok. Jsou to lidé nezávislí ze všech zemí a my jako kulturní výbor vždycky eh, eh, vyměníme část té žiry. A my já si myslím, že to nemůžeme udělat tak, jak eh, říkal řecký kolega, abychom tam zapojovali více občanů. My se pokoušíme. Nebo ještě jednou to řeknu. Prostě ta žiry to jsou experti. Oni vám předloží všem ty tři filmy a vy jste eh, všichni eh, ta největší porota, eh, která vlastně existuje pro nějakou filmovou cenu. A vy volíte. Jste zástupci občanů a vyberete vítěze. My jsme měli stejný pocit jako vy, že bychom do toho mohli ještě více zapojit občany. A proto jsme udělali tyhle uh, filmové dny Lux, pro všechny ty, eh, kteří eh, tam k tomu přijdou, aby mohli také hlasovat. Ale ti eh, lidé vlastně kolikrát neznají ty filmy. Oni kdyby znali ty jazyky, tak vlastně nepotřebují titulky. Čili my je můžeme zapojit, ty občany, jedině když jim dáme možnost se podívat na ty filmy. A to se právě děje během těch filmů dnů Lux. Ten film od té francouzské režisérky o těch dívkách teďko, tak první den se na něj přišlo podívat 25 tisíc lidí. Dokážete si něco takového představit? Po celé Francii. 25 tisíc lidí viděl eh, těch film. A ten film ve většině případů eh, měl eh, mm, titulek, že podporuje Evropsk, tedy výbor pro kulturu Evropského parlamentu. To já si myslím, že je velice důležité. Tam jsme dosáhli hodně. Čili to téma žiry jsem doufám vyřídila dostatečně podrobně. Potom eh, za druhé, no tak, aby ten film jednou byl veselý. Tak mám tady eh, spoustu eh, německých mužských kolegů, který říkají, je třeba se také trošku zasmát, nemáme jenom problémy, ne? No to je pravda, ale já opravdu v té žiry nesedím. Já jsem kolegům z žiry říkal a kolikrát nešlo by to jednou také nějaký film prostě jiný. A oni říkají, no jo, ale Měli jsme takový pěkný řecký film um, Platus Academy, um, ehm, Platonova akademie. Uh, byl to krásný uh, humorný film s pěkným námětem um, albánská menšina v Řecku. Bylo to opravdu skvělé. Ale problém byl, že byl mezi těmi třemi eh, nominovanými, ale nezvítězil. Prostě eh, porazil eh, ho cizinka o, té, eh, o těch eh, v, v vraždách ze cti, který bohužel nebo možná bohu dík zvítězil. Ale eh, teď jsme to prostě změnili z tohoto důvodu. Teď dáme titulky pro všem těm třem filmům, které se dostaly do užšího výběru. Předtím jsme dělali titulky jenom pro vítěze. A chtěla bych tady říci, Pokusme se eh, také eh, tady toto zohlednit. Potom, eh, pokud jde o uplatňování kritérií. Nestanovuje se žádné jiné kritérium, kromě toho, že ty filmy byly promítnuty na nějakém festivalu za poslední rok. Musí to být evropské filmy, tedy z jednoho z 28 států. Neříkáme, musíte točit něco o azylu nebo o tomhle. Ne. To bychom také nemohli. Ty filmy eh, nejsou eh, točeny proto, aby eh, chomicary pak promítali v parlamentu. Prostě jde o to, co ty filmaři vytvoří a vždycky jde o to, aby tam bylo nějaké evropské téma. A jinak tam nejsou žádná kritéria. To, co jsem říkal o Oscaru, byla vlastně jenom připomínka. Já jsem jenom chtěla říct, že firm IDA, které, který my jsme eh, dostali do toho užšího výběru, si eh, vybral i někdo jiný. A sice dostal se eh, do nominovaných na Oscara. Já nevím, jaká kritéria oni mají tam. Ale ukazuje to, že ta žiry, kterou máme, je opravdu na vysoké úrovni a vybírá dobré filmy. Já si také myslím, že bychom neměli vynechávat dokumentární filmy, také si myslím, že bychom se měli eh, zamyslet nad tím, jestli tam dát eh, dětské filmy. Ale když něco dám do eh, soutěže, tak nemůžu vedle sebe položit dětský film, dokumentární film a film pro dospělé. To nejde. Ale můžeme se zamýšlet nad tím, aby, jestli v, během toho dalšího rozvoje mezi těmi deseti filmy bychom nemohli mít všechny ty Eh, druhy. A na to bychom potřebovali více peněz a mohli bychom se pokusit eh, s komisí tady něco rozhýbat. Takže každopádně nápady jsou, ale ono těžko se to všechno dává a dohromady, když eh, to jsou vlastně nesrovnatelné kategorie. A potom uh, Zabin. Ty filmy se často promítají ve školách. Já jsem byla na dvou gymnáziích, kde ukazovali film Cizinka. Tam jde o ty eh, vraždy eh, z cti. Tam eh, učitele neustále se bavila, bavili celý, celý týden potom o těch vraždách ze cti, o, o, tom, o těch problémech a, uh, požádali o poslance místního, aby se zúčastnil. Já jsem kdysi bývala taky učitelka a tohle byl opravdu zážitek. Je to takový pedagogický nástroj, pedagogický velmi dobrý nástroj, který se dobře používá. Já jsem zjistil, že komise vlastně vytvořila takový malý program, kdy tu naši eh, cenu eh, Lux eh, nechává ukazovat na školách nebo šířit po školách. My to šíříme samozřejmě prostřednictvím zastoupení Evropského parlamentu a můžeme to ještě posílit. Takže to, co eh, vy eh, jste říkali, eh, zdůrazňuje to, co děláme a budeme to dělat i do budoucna. Každopádně děkuji vám ještě jednou, děkuji vám za ty vavříny, kterých se mi tady dostalo a každopádně i já i nadále budu ráda plnit svoji úlohu, ale každopádně počítám s vámi a pamatujte na to, že od teď se na to můžete podívat, máte video on demand, nebo máte DVDčko, nebo od 2. do 12. prosince tady v kyně eh, v, mm, v prvním patře. A volte tak, abychom, eh, eh, aby se nám zúčastnilo více než třetina poslanců parlamentu. A doufám, že 17. prosince opravdu budeme moci velmi důstojně to oslavit. Ono to vždycky trvá tak 20 minut mimochodem krátce před eh, hlasováním, tak aby, eh, byli, eh, aby tam bylo plných lidí. Ono, prostě to si musíme zvyknout, je to takový cukr a byč. U filmu kolikrát prostě filmy za stolik nepřitáhnou, takže bude se to dělat takhle v plénu. A děkuji vám za to, co jste mi tady řekli. Prima, prima Ještě než se rozloučíme, chci ještě poděkovat paní Doris Páka a kolegyni Glezos, ale nebylo jisté, zda je to k tomuto tématu. Chcete hovořit o tomto, pane Glezosi, prosím? Já se omlouvám, ale myslel jsem, že chcete hovořit o něčem jiném. Naprosto souhlasím s prezentací, která zde zazněla z úzdory SPAK. A vše, co řekla, jak k obsahu, tak k uvahám o organizaci této ceny. Dovolím si jednu poznámku. A je mi líto, že musím hovořit o sobě, ale byl jsem předmětem filmu před 70 lety. Ale ten film nebyl promítán během vojenské diktatury v Řecku. A konečně tento film byl proti mé vůli zveřejněn. A dva filmařské týmy, jeden francouzský, jeden anglický, mě sledují každý den, aby dokumentovali můj boj za demokracii. A můj návrh by nebyl eh, točit film pro cenu Lux, ale já navrhuji film Superlux. Jehož předmětem by byl poslanec, který bojuje mezi Charybdou a Skylou a snaží se vyjádřit svůj názor. Protože díky těm vteřinám, které máme, modrá karta, vystoupení na plénu, a to nehovořím o spravodajích, ale hovořím o běžném poslanci. Poslanec nemá možnost se vyjádřit. A proto pořádáme promítání filmu. A mohli bychom tedy natočit poslance, který se pokouší se vyjádřit, vyslovit a režisér by byl v parlamentu a mohl by nám říct, co si o tom myslí. Jak natočit toho poslance, který prostě nemá šanci říct si, co má na srdci. Například dnes jsem požádal o slovo před schválením pořadu jednání. Nedostal jsem slovo. To je prostě neuvěřitelné. Chtěl jsem slovo k pořadu jednání, nedostal jsem ho. Potom jsem zvedl svou jmenovku a stále slovo nedostávám. Tak tomu opravdu nerozumím tomuto postoji. Skutečně chci říci, že vaše postoje jsou nepřijatelné. Jsou v rozporu s demokracií a se svobodou projevu. A nesmíme zapomenout, že násilí a stát jsou hlavními vyníky vraždy demokracie. A dokud budu při životě, tak se budu stavět proti těmto postupům a můj hlas bude slyšet. A nechci, aby můj hlas byl umlčován těmi vteřinami řečnické doby. Je mi skutečně líto, paní předsedkyně. Je mi skutečně líto, že se takto díváte na postoj předsednicí. To nebylo nedemokratické, když jsme eh, viděli, že chcete mluvit, tak schůze začala a my jsme nevěděli, k čemu se chcete vyjádřit. Máme mezi sebou paní Pak a nebylo mi řečeno, že chcete hovořit k ceně Lux. Mysleli jsme si, že chcete vystoupit k něčemu jinému. Pokud jsme vám nerozuměli, tak za to omlouváme. Nejsme protidemokratiční, nejsme diktátoři. Já dobře znám váš příběh. Dobře znám i svůj příběh. A nemyslím, že je tu snaha vás k něčemu nutit nebo omezovat. A je mi líto, jestli jsem to špatně pochopila. Ale nebylo to úplně jasné z vaší strany. A nemyslím si, že se to týká paní Pak ona klade zajímavou otázku. Vy kladete zajímavou otázku z hlediska demokracie, která by se měla vyjadřovat skrze film. A musíme seznamovat s vlastní prací. A vaše minulost je nesmírně bohatá v Řecku. Ale nemyslím si, že bychom mohli oficiálně něco takového navrhnout na cenu parlamentu. Nemyslím si, že toto je vhodné místo, ale je důležité vědět, eh, co jste vykonal, to ano, ale nemyslím si, že by to mělo být eh, vlastně zpracováváno v rámci ceny Lux. Tam se hovoří o kreativitě, o aspiracích v souvisejících s evropskými otázkami. Každý může vytvořit film, který chce, který ho zajímá, ale vůbec to nesouvisí. A nyní chci poděkovat velmi vřele paní Pak. Děkuji vám za vaši práci. Také děkuji celému týmu paní Rosety a dalším A myslím, že na našich eh, internetových stránkách bychom měli podporovat a prosazovat cenu Lux. A poslední věc je třeba také s tím seznamovat producenty a distributory, protože si myslím, že tu cenu neznají. A u nás doma také. Je třeba ukazovat hodnotu filmu v malých klubových filmech, k, k, kinech. Protože kromě velkých festivalů existují eh, malá kina, která chtějí seznamovat s takovými filmy. Samozřejmě, pokud je o porotu, tak dojde k rotaci členů poroty, jde o transparentnost a my si přejeme, aby se jednalo o odborníky, kteří dobře znají kinematografii a filmy, protože se jedná o evropské otázky a my si přejeme, aby odborníci byli nezávislí. Dobře víte, 17. prosince vyvrcholí naše přípravy. A během oficiálního zasedání udělíme cenu tři finalisté budou zastoupeni a my udělíme cenu v tuto chvíli. Často se jedná o mladé tvůrce, kteří potom osloví plénum a je to vždy velmi dojemné. A věřím, že budete přítomni a chci pozvat všechny kolegy, aby komunikovali s kolegy z ostatních výborů, protože to není cena výboru kult, ale cena Evropského parlamentu. Děkuji Doris Pak a blahopřeji. Děkuji Doris. A myslím, že budeme pokračovat v projednávání pořadu jednání a můžeme přejít ke zprávě kolegy Venty o evropském filmu v digitální éře. Jde o první výměnu názorů na zprávu z vlastní iniciativy. Jde o významnou iniciativu výboru Kult. My jsme si přáli jednat o vývoji evropského filmu a víme, že čelí velkým výzvám, zejména z hlediska digitální doby. Je to důležité téma tedy pro nás a pan Venta nás seznámí s hlavními směry svého uvažování. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, eh, že to téma vlastně už eh, tady zaznívá od začátku eh, během naší debaty o ceně Lux. Vážené kolegyně a kolegové, je mi ctí, že mohu být zpravodajem pro věc Evropský film v digitální éře. Je to reakce na sdělení Evropské komise v této věci z května letošního roku. Myslím, že je to také jedno z klíčových témat pro eh, výbor eh, pro kulturu, neboť eh, film je nejlepší příležitostí pro prosazování kulturní rozmanitosti, pro to naučit se něco o historii našich sousedů. V předchozím období jsme měli akorát zprávu o evropském kině, který, která se zabývala přechodem z analogového na digitální film. Dnes už je ten proces de facto ukončen a hlavní výzvou pro mě v této zprávě je eh, vlastně eh, vytvořit taková řešení, která by mohla umožnit divákům lépe se dostat k evropským filmům. Souvisí to s distribucí a propagací evropských filmů. Evropské produkce představují dvě třetiny eh, filmů promítaných v eh, celé Evropské unii, ovšem jenom eh, jednu třetinu všech prodaných lístků. Kromě toho, že počet vyprodukovaných filmů v Evropě narostl z 1100 na 1300, tak většina z těch filmů se ukazuje v zemích jenom tam, kde jsou natočeny a zřídka kdy bývají distribuovány někde jinde. Ehm, pro srovnání eh, upozorníme na to, že ve Spojených státech se vytvoří jenom 800 eh, filmů a ta eh, distribuce je mnohem větší a agresivní než u nás na unijním trhu. Proto jsou tak důležité nové metody distribuce, tak abychom zvětšili kulturní rozmanitost a konkurenci. Je to jeden z cílů programu média v rámci programu Tvořivá Evropa. Je to oblast, ve které eh, můžeme opravdu přidat hodnotu na evropské úrovni. Je zřejmé, že eh, je třeba udělat toho více, tak abychom zvýšili počet eh, diváků a účastníků, nebo diváků tedy na, připromítání filmech a tak, filmů a mm, především při přeshraničních otázek. A potom jsou tady také chronologické věci. Kino vždy bylo a bude na prvním místě. Ovšem některé eh, eh, výzkumy Evropské komise nám ukazují, že 70% Evropanů eh, si stavuje firmy z internetu nebo se na ně dívá online zadarmo, legálně nebo legálně. Komise také zjistila, že 40% vlastníků chytrých telefonů a přes 60% vlastníků tabletů se dívá na filmy na těchto zařízeních. Možná, že je to eh, překvapení, ale v současné době eh, lidi mají zájem o eh, kino a přesto to nejbližší kino je pro nás příliš daleko. A výběr promítaných filmů je nezřídka dost omezený, takže to ukazuje, že evropský filmový průmysl může zvýšit své příjmy, když bude využívat různé komerční platformy po internetu, když zvýší tedy dostupnost a dostane se snáze k novým divákům. Eh, spousta dobrých evropských filmů se vůbec nedostane eh, k divákům, protože jejich rozpočty jsou nízké, nemají dostatečné eh, finanční prostředky na reklamu nebo propagaci. Proč se na ně nemůžeme dívat legálně? prostřednictvím systému video on demand nebo na DVD a musíme čekat dlouhé měsíce, než takový film se dostane do televize. Je zaražející, že nejčastěji využívaná platforma je a stále zůstává televize. V roce 2011 přes 40% eh, z celkem eh, tedy 120 eh, z těch tisíce evropských vyprodukovaných filmů, které se ukazovaly v evropské televizi, byly většinou z domácí produkce, 15% z jiných evropských zemí a 20% bylo takzvaných koprodukcí. Vzhledem k rostoucí popularitě eh, videa on demand a, a také stahování filmů online, se musíme eh, zabývat větší elastičností nebo experimentováním, pokud jde o to, kdy a jak jsou filmy zpřístupňované. Zejména vzhledem k tomu, že konkurence s azijskými filmy eh, z Číny, z Asie nebo dokonce z eh, USA je stále větší a do Evropy už také se dostal Netflix. A váž... důležité je také financování. Podle Evropské observatoře pro audiovizuální záležitosti Evropské eh, eh, filmové ateliéry potřebují rok co rok potře- pomoc, tedy v eh, výši 2,1 miliardy eur. To, na to máme tady 110, miliard, 110 milionů eur z programu Média Evropské unie. Financování z veřejných zdrojů by se mělo více zaměřit na šíření evropských filmů a, nebo také na podporu mezinárodní distribuce těchto filmů. Teď 70% veřejných prostředků se dává jenom na produkci filmu a ne na maximalizaci nebo na zvětšení nebo rozšíření obecenstva filmového. V této oblasti tady Tvořivá Evropa a program Média mají klíčový význam. Media podporuje více než evropských filmů v době, eh, nebo je podpoří v nadcházejících sedmi letech, eh, prostředků půjde na podporu distribuce evropských filmů mimo eh, země jejich původu. Myslím, že myšlenka a vytvoření Evropského filmového fóra je velmi zajímavá a užitečná. A je třeba si vyměnit názory na to, jak regionální, zemská i Eh, unijní eh, audiovizuální politika se může navzájem lépe doplňovat a podporovat. Protože spousta filmových producentů má eh, problémy v tom získat finance na své filmy. Samozřejmě usnadněním by mohou být titulky nebo dubbing. Filmové titulky jsou eh, základem pro porozumění eh, v filmu eh, v jazyce jiném než jazyce diváka. A také je možné při při tom se dívat na, nebo poslouchat originální zvuk a podvědomě mu začít rozumět. V současné době, kdy Eh, digitální eh, mm, kopie eh, zastoupily filmové pásy, je titulkování mnohem levnější a také je mnohem snažší do jedné kopie dát mnohem více titulků. Pokud jde o titulky, tak eh, jsem navrhl eh, pilotní film, eh, který, kterého cílem je legální překládání titulků dobrovolníky a je to mnohem levnější a kontrolují to specialisté a to umožní také, jestli ty evropské filmy jsou opravdu lepší. Dnes uh, už uh, probíhá um, překládání titulků na internetu a často nelegálně, ale bez jakékoliv jazykové kontroly. V tomto případě je důležitá, uh, důležité mediální, mediální vzdělávání, o které už jsme tak o tom už jsme také dneska hovořili, důležitou součástí mé zprávy bude také výzva k provádění filmového vzdělávání a širšího mediálního vzdělávání na všech úrovních školství od nejranějšího věku. Filmové vzdělávání může být eh, eh, velmi výhodné. Umožní eh, lidem kriticky využívat médií a také kriticky přistupovat k disponibilním obsahům kromě toho, že se rozšiřují obzory mladších diváků, tak i z nich také můžete udělat lepší a Eh, znalejší lidi v zemích, jako je Francie, Dánsko nebo Švédsko, kde je mediální vzdělávání povinné, eh, se ukazuje, že eh, konzumenti médií, kteří se tohoto účastnili, mnohem častěji si vědomě vybírají evropské filmy. V tomto ohledu je role festivalu velice podstatná. Rozvíjí se tím vzdělávání evropských obyvatel, občanů a Máme tady různé ty programy a akce v rámci filmových festivalů. Všichni dobře víme, že festivaly jako Kan, eh, eh, Benátky, eh, Berlín a Karlovy Vary a ty ceny, které se tam udílejí, dostávají marketingovou podporu a to usnadňuje také dodatečně, dodatečnou distribuci. A proto bychom také mohli podpořit dál distribuci třeba prostřednictvím video on demand. Dnes se divák, zejména ten mladý, eh, rozhoduje, co, eh, eh, na co se bude dívat, kdy a jak. Ovšem je důležité podporovat legální nabídku. Evropské filmy jsou považovány za originální, inspirující, ale diváci, kritici se často staví k těm obtížným, náročným a hlubokým tématům. Možná, že bychom potřebovali někdy i trošku lehčí fabule. Ale mm, evropské kino určitě může, doká- může Eh, eh, může eh, přitáhnout miliony občanů. Podívejte se na francouzský film Nedotknutelní, kteří, který přitáhl miliony v Francii a dohromady už asi 200 milionů diváků. To byl film tedy nejpopulárnější v jiném než a nejvýnosnějším v v oblasti neanglickojazyčných filmů na celém světě. A to, eh, to eh, představuje eh, velice důležité téma v mé, mm, v mé zprávě. Pro mě jsou velice důležité vaše názory, vaše reakce. Doufám a počítám s vaší spoluprací, spoluprací s stínovými zpravodaji a chtěl bych také poděkovat zde přítomnému zpravodaji z výboru regionu, panu ministasovi. A také bych chtěl využít Eh, toho, když už jsme tady měli ten eh, Lux Price, že bych vás chtěl eh, pozvat na seminář 18. listopadu ve 12 hodin na téma kino v digitální éře. Všechny informace podrobnější dostanete o tomto setkání s odborníky. Děkuji vám mnohokrát. Grazie, grazie kolega Děkuji, kolego. Myslím, že mnoho významných eh, prvků týkajících se komunikace, které byly zdůrazňovány i, do, i ve vašem eh, projevu, jsou velice důležité. A na tomto základě můžeme zahájit diskuzi s kolegy. Samozřejmě víme, že specifičnost kinematografie musí být Eh, zachována a je zapotřebí i respektovat kulturu a jazyk kinematografie, a aby toto všechno bylo také patřičně zohledněno ve školní eh, výuce. Uvidíme, jak dále eh, postupovat, případně posílit distribuci, tedy nejen produkci a šíření mezi veřejnost a také jak má vypadat ten řetězec hodnotový eh, kinematografický v digitální době. Kolegové již požádali o slovo jako první eh, Petra Kamerevert, prosím. Ja, vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji kolegovi Ventovi eh, za to představení. Podpora filmů, o tom už jsme vlastně hovořili v debatě o ceně Lux eh, jedna z nejdůležitějších oblastí kulturní politiky v Evropské unii. A máme tady vlastně dvě strany téže eh, mince. Na jednu stranu eh, je, to, je podpora filmů podporou hospodářskou a na druhou stranou podpora filmů je podporou kreativity a doufejme také vyšší umělecké kvality. A myslím si tedy, že tohle je velice důležitá oblast. Peníze pro evropský film. Už jste hovořil o tom, pane kolego. Ony jsou teď k dispozici pro produkci eh, samotnou, ale méně na filmový marketing. A když to srovnáme s tím, co eh, v USA se vydává za marketing na filmy, tak je to třetina toho, eh, tedy celkových nákladů na film, zatímco v Evropě jsme maximálně na 10%. Čili musíme toho udělat ještě více, tak aby ty filmy, které se vlastně natočí, se vůbec dostaly k divákům. Čili opravdu je třeba zaměřit se na marketing. Myslím si také, že každé zhodnocení filmových děl, na kterém eh, se dá vydělat, takže musí být eh, k tomu určitý eh, rozumný systém odvodů, a musíme to nějakým způsobem také eh, přizpůsobit digitálnímu věku. V Německu eh, jsme se ve v zákoně na podporu filmů pokusili eh, nějaký takový systém vytvořit a teď nám běží tady žaloba na hospodářskou soutěž. A já si každopádně myslím, že ten, kdo spolu vydělává na zhodnocení filmů, se musí postarat o to, aby v autoři těchto filmů vlastně také mohli vydělat dále a vytvářet, tvořit dále a vydělávat na tom také. Potom je tady další věc, a u nás je to velmi nápadné, nápadné v Německu. V minulosti eh, jsme měli dva pokusy to filmové dědictví, zejména to, co eh, se vytváří pro eh, televizi, zpřístupnit široké veřejnosti. To jedno byla soukromá iniciativa dvou, dvou televizí, kteří se pokusili eh, udělat mediatéku. Eh, dále tady byla eh, veřejnoprávní televize, která se o to pokusila. Kartelový úřad to udělal, to zakázal kvůli hospodářské soutěži. A najednou je tady Netflix, který dokáže vybarvit pěkně jakýkoliv film a žádný film o hospodářskou soutěž to nezajímá. Já si myslím, že tady je opravdu velice důležité, abychom své soutěžní právo opravdu uh, upravili tak, aby bylo aktuální vzhledem k současné době a abychom eh, nebránili evropské eh, kreativitě a neusnadňovali přístup, nebo eh, to vlastně nenechávali jenom na velkých hráčích v Americe. Potom digitalizace filmového dědictví, to je velká výzva. Víme, že v archivech se eh, vlastně, eh, a to netýká se to jenom televize, ale filmových archivů, že tam je obrovské bohatství, které když se nebude digitalizovat, tak o ně můžeme přijít. To stojí opravdu spoustu peněz a myslím si, že tady je třeba nalézt rychlé řešení a, a rychle to podporovat, protože jinak to filmové dědictví trvale bude ztraceno a myslím si, to by byla opravdu škoda. Potom eh, eh, tady máme eh, to změněné chování uživatelů. Ono je opravdu pěkné natočit film a dostat na něj eh, do kina eh, lidi, ale dnes tomu tak opravdu není. Brzo po uvedení do kin je třeba eh, dávat k dispozici ty filmy na vyžádání nebo na video, DVD a tak dále. Kdybychom tohle mohli trochu eh, změnit. Mohli bychom zjistit, jaký dopad by to mělo na eh, kino. A pokud se nezmění ten řetězec hodnotový nebo zhodnocení, tak to bude mít dopad a eh, zejména ty nelegální služby, které jsou schopni to, tohleto nabídnout velmi rychle, budou stále populárnější se všemi ty dopady, které to má jak pro ty, kteří to tvoří, tak pro ty, eh, kteří to používají a mohou přitom být potom nachytáni. Takže mm, tam je třeba nad tím se zamýšlet. Potom eh, filmové vzdělávání. Já jsem teď byla na takové pěkné akci, která byla tady v parlamentu, kde eh, velký Wim Wenders nám znovu vysvětlil, že se člověk také musí naučit se dívat na filmy. A především děti v raném věku už se musí učit, jak číst nějaký film. Ne jak se na něj jenom dívat ale jak jej číst. A já si myslím, že tohle musí být eh, důležitá součást té mediální eh, kompetence, kterou se snažíme dětem eh, vštípit už v mediální výchově ve školách. Kina tady mohou být také velmi důležitým místem mimoškolního vzdělávání ve spolupráci se školami. A také se tím posílí a také eh, tedy potenciální eh, obecenstvo v kinech. Samozřejmě je třeba podporovat jak eh, rozmanitost, tak kvalitu evropských filmů, na tom se asi všichni shodneme. Komise, myslím, ve svém sdělení přichází s dobrými návrhy a na těch budeme dále pracovat. A určitě to dále budeme rozvíjet. Těším se každopádně na dobrou spolupráci v důvěry s panem zpravodajem i s dalšími stínovými zpravodaji a jsem si jistá, že tady nakonec představíme dobrou zprávu, která doufejme eh, přispěje k podpoře eh, evropské filmové kultury. A teď prosím to nevnímejte jako ignoranství, když se tady zvednu a odejdu a už nepočkám na odpovědi, musím jít na jinou akci a budu se těšit každopádně na další eh, debatu. Grazie, Děkuji, Petro. Ní Helga Triple. A danke, Silvia. Děkuji, Silvie. I z mé strany eh, mnohokrát děkuji eh, panu zpravodaji Ventovi. Ještě bych eh, zmínila, že je zcela správně, že dáváme příliš málo peněz na marketing ve srovnání s Hollywoodem. Tam je třeba něco dělat s tím. Ono nejde jenom o lepší přístup a lepší šíření, tedy ne o dobré šíření, ale o lepší přístup, zejména po internetu. A tady musíme, a tady jsem zledává na návrhy řešení, musíme si odpovědět na otázku, když máme snažší přístup přes hranice, což chceme, jak se potom budou evropské firmy financovat, protože teď je eh, autorské právo vážené na teritorialitu. Eh, teď se to všechno dělá po zemích. Když najednou budete mít přeshraniční eh, služby, tak to už asi nebude úplně ten ideální model, takže se musíme zabývat na tom, tedy tím, eh, jak vytvořit eh, licence pro eh, více zemí nebo celoevropské licence. Prostě otázkou je, co to bude stát, nebo jestli se budou dávat licence pro nějaké skupiny nebo licence pro nějaké formáty, nevím, VOD, DVD, streaming. Takže eh, k tomu se ještě dostaneme v nadcházejících debatách. Ale ta otázka o tom, jak opravdu budou financovány evropské filmy, to je důležitá věc. Budeme tady hovořit také eh, tedy o veřejné podpoře. Ty filmy eh, se musí financovat a musíme nalézt na trhu a musíme nalézt nějaký vhodný licenční systém. Grazie. Děkuji. Kolega Tisas. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A blahopřeji panu Ventovi za vynikající zprávu, kterou připravil a zpracoval. Když eh, cestuji, tak často sleduji filmy a pak, když se vracím zpátky do Španělska, tak zjistím, že v distribuci Španělska takový film vůbec není. Myslím, že je velmi důležité, poukazovat na důležitost filmové distribuce. Pro mě je to velmi důležité. Často je pro mě distribuce důležitější než vůbec výroba. Často se hodně investuje do výroby filmu, ale potom ne tolik do distribuce. To znamená, že film, i když je zajímavý, tak už není ke zhlédnutí v dalších státech. Nemůžeme zkrátka zdůraznit důležitost distribuce dostatečně. Myslím si, že digitální rozměr je také velmi důležitý, i na ten musíme poukazovat. Je důležité titulkování v řadě jazyků. V katalánsku bohužel máme kvóty, státem stanovené kvóty. Komise to zamítla, ale určitý počet filmů musí být v katalánštině. Myslím, že to je výzva. Bohužel lidé stále méně chodí do kin. Kupují si DVD, ale bohužel i prodej DVD klesá. Myslím, že Nejběžnější je sledovat film na internetu. Máme zde problém piráctví, ilegálních kopií filmů. Jsou zde snahy slédnout filmy zcela zdarma. Bohužel řada mladých, kteří nemají prostředky na zakoupení filmu, si pořizují kopie protiprávně, proti tomu musíme bojovat. A je třeba k tomu připravit velmi dobrou kampaň. Olveni, Děkuji, eh, kolega Olveny. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem poprvé poslancem, takže možná jsem měl vystoupit až po dalších kolezích, zkušenějších kolezích, ale pracoval jsem léta pro televizní stanici, která se specializovala na evropské filmy, na evropskou kinematografii a mohu tedy eh, doložit důležitost eh, tohoto tématu. Děkuji vám za vaši iniciativu. Vždycky, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl aby mě chápali. Teď už nejsem tak mladý a stejně mi o to pořád jde a snažím se tohle sdělovat svým dětem. Důležitost pochopení. Um, měli bychom se soustředit i na obsah online, ale nejen na ten. Vždycky budou ti, kteří budou nadále chodit do kin, protože mají rádi, ale bez obsahu online který je k dispozici online, se nedostaneme k mladé generaci a nebudeme schopni eh, nabídnout tento aspekt kultury. Pan Venta tady hovořil a hned na začátku v úvodu jsem měl pocit, že bych měl říct něco jako, není nic takového, jako je evropský film. Musíte být opatrní této oblasti, protože jsou zde takoví, kteří milují evropský film, ale není přece nic takového, to neexistuje úplně čistě a jen pouze evropský film. Proto bychom neměli to hlavně mít jako cíl. Vidím to jako rozpor a rád na to v tuto chvíli upozorňuji jako na výzvu. A není to něco, co jsem zaznamenal právě v této zprávě. Já na to vždycky upozorňuji. Evropské filmy nikdy nebudou konkurenceschopné ve srovnání s americkými filmy z hlediska čistě komerčního. Tímto směrem bychom se neměli vůbec pouštět, protože bychom v případě takovýchto snah pouze přišli o prostředky. Myslím si, že to je nepochopení, neporozumění věci. Co spíše bychom měli sdělovat, je ta citlivost ve školách bychom měli zviditelňovat evropské filmy, poukazovat na ně, aby byly více zastoupeny. A myslím si, že na to je třeba se v tuto chvíli soustředit. Budovat poptávku po evropských filmech a ať už budeme ty filmy sledovat online nebo v kinech, to už není tak podstatné. Jak jsem říkal, já se míním soustředit na tématiku filmů online. Německo má v tomto směru zvláštní situaci, protože má ohromný trh, více než 100 milionů diváků, potenciálních diváků. Ostatní evropské státy nabízejí menší trhy a my musíme hledat řešení, jak evropské filmy z jiných zemí více zviditelnit. Děkuji pan Diakonu. Děkuji. Veškerá vystoupení byla zatím velmi příznivá. A Zejména proto, protože je řeč o bezmocnosti a nedokonalostech, o která existují. Vše, co říká pan Venta, je správné a jsem si jist, že i jeho zpráva bude korektní a správná. Musíme, se, musíme tomu věnovat pozornost, protože to téma je důležité. Chci říct si ve stručnosti, že evropský film si zatím nevybral, zda se stane průmyslem či uměním. A pokud je film uměním, tak je třeba uplatnit určitou logiku archivní. A pokud se jedná o průmyslový obor, tak platí jiná pravidla. A z tohoto hlediska, a možná jsem idealistou, ale možná bychom mohli také definovat evropský trh, který by odpovídal evropskému filmovému průmyslu. A klasická konkurence, kde stále prohráváme, kde vždy prohráváme s americkým filmem, tak tam potom by se už hrálo podle jiných pravidel. Protože pokud kulturní pro- produkt, tedy film, je provozován na velkém trhu, tak eh, cena produktu se zmenšuje. Čím je větší trh, tak tím je menší cena. A potom můžeme konkurovat americkému trhu. Samozřejmě existují velké trhy, indický film, jihoamerický trh, severoamerický trh, ruský trh, čínský trh. A proč bychom neudělali evropský filmový trh? Nechci hovořit příliš dlouho, ale myslím, že je to velmi důležité téma. My jsme na křižovatce a já jsem jednou večer byl doma a na, v televizi jsem si prohlížel jednotlivé programy a viděl jsem dánský či švédský film. Pro mě jsou ty dva jazyky velmi podobné. A neviděl jsem začátek. A potom jsem se snažil ten film nalézt, protože ten film se mi zdál geniální, ale nebylo možné ten film nalézt. Co to znamená? Nedostatek reklamy, protože kdyby tento film a všechny ostatní filmy, které vznikají, by získali statut evropského filmu se veškerými souvisejícími výsadami na evropském trhu, tak přísahám, že ta situace by byla jiná. Nechci prodlužovat debatu a chci předložit poznací návrhy. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Kolega Zdrojevský. Děkuji bardzo. Děkuji. Nejdříve bych eh, upozornil na tři věci. Za prvé, tato zpráva navazuje na dřívější zprávu, kterou, myslím, eh, psal eh, Piotr Boris a bylo by dobré, aby ty zprávy na sebe navazovaly a v tomto eh, se navazovalo dále, protože eh, poznání o tom, jakým směrem se vyvíjí evropská kinematografie a na jaké eh, překážky naráží, je nezbytné proto, abychom ehm, měli určité podklady pro národní instituce. Potom druhá věc, ta je podstatná. Ta zpráva by měla být rozšířena o informace, které jsou důležité pro uh, hospodářskou stránku fungování evropského eh, filmu v několika rozměrech. Eh, musíme eh, mít na paměti, že systém financování evropských filmů je velmi různorodý. Máme dotační systémy, systémy daňových úlev, a, a také e, smíšené systémy. A to vede k tomu, že návazná distribuce různých e, národních produkcí v celé Evropě je nesmírně komplikovaná vzhledem k autorskému právu k dané produkci. Další věc, která je také nesmírně podstatná, to jsou věci, o kterých se hovoří nejčastěji, a sice o propagaci to je eh, vlastně eh, ten, eh, ta návaznost producelských práv na jednotlivé filmy. Mně se zdá často, že film byl koupen do distribuce, proto aby se do té distribuce nikdy nedostal. Bylo to tak například u politických projektů i historických dokumentů, ale také musíme pamatovat i na takovéto případy. Další věc mě velice zajímá v práci Evropského parlamentu, kdy eh, řešíme eh, takzvaná eh, sirotčí díla, dnes vlastně už jsme dostali se do situace uvolnění těch filmů, kde autorská práva nebyla jasná a ty filmy byly tak na mnoha let a na dlouho let byly blokované v distribuci. A řada zablokovaných filmů nebo ten počet eh, filmů eh, zablokovaných je teď větší než celková roční produkce. To si uvědomme. A teď mám ještě eh, tři konkrétní připomínky. Prosím, mějme na paměti, že v posledních deseti letech tady máme poměrně mm, malou produkci filmů pro děti. Nejsou tam žádné preference v této produkci. A pokud tady hovoříme o vzdělávání, o nezbytnosti vytváření, eh, vytváření kontaktu s filmem od nejmenších let, tak ta nabídka pro děti je v tuto chvíli eh, jednoznačně nejskromnější, je prostě ubohé. Je to eh, také dáno kvůli distribuci, dáno distribucí. Takže prosím pamatujme, že větší část produktů eh, nebo eh, hospodářských subjektů, které eh, dělají distribuci filmů, nejsou evropské subjekty. Často je to v amerických rukou a z takového důvodu se tak velký počet amerických filmů dostává sem, i když se jich v podstatě točí daleko méně. Čili ten rámec, který vytváříme pro evropské filmy, musí obsahovat ten um, vzdělávací uh, parametr, uh, daňový parametr i uh, ten distribuční parametr. Děkuji za váš příspěvek, pane kolego Sabin Ryan, kolega Libaček, a tím uzavřeme diskuzi. Ještě někdo? Ještě Curcio Maltese? Tímto uzavřeme řešinský seznam a následně uzavře téma eh, kolega Venta a následně bude prezentace. Tak jenom velice stručně. Nejdříve mnohokrát děkuji kolegovi Ventovi za představení zprávy. Zcela eh, správně bylo potvrzeno, že se jedná o pokračování věci, eh, o které už jsme tady jednali v minulém období. Dochází teď k dramatickým proměnám v kinematografii díky digitalizaci. Za prvé, aby vlastně eh, jde o digitalizaci kin samotných, to přezbrojení těch eh, kin, eh, i ta malá kina musí platit velké náklady a potom přechod z těch analogových filmových cívek na digitální systémy, to jsou nesmírné náklady. Máme tady samozřejmě v Evropě ještě problém, že díky jazykové rozmanitosti, která je na jednu stranu požehnáním, a na druhou stranu um, nám to brání, je to, je to prokletím pro vytváření velkých trhů. Americký eh, trh prostě má 350 milionů eh, anglicky mluvících eh, zákazníků, včetně zákazníků nebo diváků nebo návštěvníků kin, kteří k tomu ještě přijdou ve Velké Británii a angličtina je také e, jazyk, který mu je e, na světě dobře rozumět, tak mají prostě o velkou, e, velký trh, ale originální film v portugalštině nebo v rumunštině nebo v jiném jazyce tohle nemá, takže nejdřív má náklad na titulky nebo dubbing. A potom samozřejmě je tady to přijetí v jiných zemích. V Německu je těžké porazit s, titulkovat, s otitulkovaným filmem, protože v Německu jsme prostě zvyklí eh, všechno mít nadabované. To je velký eh, deficit, který má evropský film oproti americkému. Ale to vůbec neznamená, že eh, lepším marketingem a lepším podporou zpřístupnění filmu prostřednictvím digitalizace eh, bychom nebo dosáhli eh, velkých pokroků. Když bychom tomu měli eh, věnovaný celý program, tak by to určitě evropskou kinematografii podpořilo. Podívejme se na vlastní zákonodárství v komerční oblasti a zjistíme, že na jednu stranu tady máme evropské záměry, eh, které jsme zablokovali, a Netflix najednou může eh, nabízet úplně všechno. Tak vlastní legislativa nám tady tak trochu stojí v cestě. A myslím, eh, že musíme volit poměrně široký přístup, abychom se opravdu zbavili těch problémů. Jsou tady různé věci. Za prvé marketing v kinematografii. I máme evropské kasovní trháky, napadají mě francouzské, německé, německé filmy které opravdu i na mezinárodní úrovni získaly eh, renomé. Italské filmy nebo eh, jiné, které eh, se velice široce rozšířily a byly přijaty. Ale často v evropském filmu, v těch menších programových kinech, nebo zůstanou v menších programových kinech a nedostanou se šíře do běžné distribuce. I když jejich kvalita by odpovídala tomu. Eh, souvisí to s eh, právními strukturami, se strukturami trhu. Musíme se zabývat tím, abychom trvale měli takovou licenční eh, politiku, která umožní zpřístupňování těch obsahů na dalších tezích. Musíme mít také nový systém, který by nám umožnil finanční zajištění nové produkce nejenom ten eh, licenční systém, ale i aby se nám tady obracel ten kapitál pro eh, tvorbu nových filmů. A při eh, přetváření těch struktur musíme dbát o to, aby, aby atraktivita a kin byla si rovná s, alespoň s klasickými kanály, s klasickými cestami, jako je, tedy s těmi novými cestami, pardon, jako je video, demand a další. A teď to prostě uživatelé chtějí jinak, chtějí eh, co nejrychleji po uvedení do kin už se podívat eh, online na ten eh, obsah. To není legální, protože samozřejmě ty marketingové cesty jdou nejdříve do kina. Existence kin na tomto velice silně závisí. Když ten film bude k dispozici příliš rychle online, tak to nezbytně povede k tomu, že se eh, lidi podívají na svých velkých obrazovkách doma a nechodí do kina. Já ráda chodím do kina, ale musím uznat, že se stále lepšími technickými možnostmi eh, doma eh, i kinofilmy budou stále ohroženější na existenci, respektive kina samotná. Film má mnoho eh, strané struktury, ale mm, každopádně my se musíme snažit eh, vyhovovat těm různým potřebám a zohledňovat je v Evropě. A já bych byla ráda, abychom nepoukazovali jenom na mnoho eh, tvárnost problémů, ale také se snažili nacházet řešení v té zprávě. Děkuji. Grazie. Děkuji, Sabín. Koní, nyní má slovo malcká kolegyně. Já bych chtěl eh, říci, že častokrát problém spočívá eh, v tom, jakou váhu má politika. A někdy to je na základě nedostatečných kompetencí. To mohu ukázat na některých cnostných příkladech. Například ve Francii došlo k několika legislativním eh, iniciativám, eh, kdy minister kultury znovu nastartoval filmovou, filmový průmysl, který je nyní vysoce kvalitní a eh, rozsáhlý. I v Itálii došlo k důležitým událostem. Nej, film, který v Itálii vydělává nyní nejvíc, více než americké filmy, je film o Giacomo Leopardim, básníkovi z, minu, z předminulého století a je to film Mario Martona, mého přítele, kromě jiného. A tento film byl distribuován a byl podporován tedy státní e, filmem a díky zákonu, který vznikl, bylo umožněno, aby tyto kostýmní filmy mohly lépe eh, zhánět eh, soukromé finanční prostředky na financování a proto potom fungují dobře. Eh, častokrát politika ale rozhoduje stranicky a ne úplně na základě odborných znalostí. Upřímně mohu říci, že já tu mluvím málo, protože raději si vyslechnu kolegy, kteří jsou experti, já tu jsem velice krátce, ale teď se paradoxně jedná o o té, o té cíně eh, Lux eh, je trochu zvláštní, že eh, nevyhrála nikdy žádná komedie, ale já jsem viděl mm, krásnou komedii o Kilimanjáru, která je báječná a, a jsou tam tři přístavní, přístavní pracovníci, kteří jsou tedy hlavními postavami. Co se týče kulturního bohatství, já se omlouvám, už jsem nestihl se k tomu eh, vyjádřit. Byl vyloučen jeden z největších expertů na kulturu v, eh, v Itálii, tedy i, můžeme říci ve světě, je takto uznáván všemi mezinárodními institucemi, i Spojenými státy, Eh, německém, byl to Salvatore Setis, možná jen proto, že byl navržen politickou skupinou, která je méně důležitá a je drobnější a eh, vyjadřovali se experti, eh, mm, kteří nikdy nenapsali žádnou knihu ve svém životě. Je zapotřebí mít na paměti kulturu, a zejména kinematografii. Tam není velký kapitál k dispozici jako eh, na velikém trhu eh, Spojených států. A proto bychom měli přijít hlavně ze sebekritiky naší politiky podpory eh, kinematografie jako kulturního dědictví v Evropě. Děkuji vám, pane kolego. Kolega, kolegyně Libacka má slovo. A Přesně dřív promluvit pan zpravodaj nebo komise, jsou to zástupci Evropské komise z DG Connect, Vincent Lagarde nebo eh, Caroline Leffler-Roth. Pokud si přejí k tomu vyjádřit, eh, budeme oceňovat její příspěvek, jinak bude hovořit pan zpravodaj. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Děkuji paní předsedkyně. Za prvé, Děkuji eh, velice eh, kolegovi eh, poslanci Ventovi za zpracování této zprávy. Debata, která se tady chvilku vedla o evropské kinematografii a vztahu k americké kinematografii, je v podstatě debatou o tom, jestli si přejeme, aby evropská kultura i nadále byla kulturou reflexe, tak jak to eh, vlastně je jádrou, eh, jádrem naší kultury, nebo aby se stala eh, kulturou komiksu a kultu, tak jak je to většinou většinou v amerických filmem. To je diskuse, která má poměrně fundamentální rozměr. A když hovoříme o, těch nepoměrech mezi možnostmi evropského trhu a amerického trhu, Musíme mít na paměti, že eh, ehm, se musíme maximálně vynasnažit, aby ty eh, rozdíly, které eh, vyplývají z oddělení těch trhů, byly co nejlépe překonány pro dobro evropské kultury. A tady vidím tři takovéhle věci, které bychom měli systematicky rozvíjet. Za prvé, vytváření nebo připravování eh, vzdělaného eh, diváka, eh, který bude vědomně vnímat kulturní filmy a ne půjde jenom po těch filmech, které primárně jsou plné krve a nebo mu přeslazují realitu. Potom tady samozřejmě máme digitalizaci, kterou musíme zvládnout to za třetí. A tady eh, souhlasím s, panem, eh, s paní eh, mm, předsedající. Musí vzniknout evropský trh, který také bude spolufinancovat. Máme tady jazničnost a proto návaznost dubbingu. To se bude spolufinancovat a také bude třeba se snažit překlenout ten rozdíl mezi eh, v anglickojazyčními diváky a ostatními diváky. Nejenom film jako takový, ale evropská kultura a eh, její eh, zásadní směřování, které je svázané s jejím zdroji. Děkuji. Přesně si promluvit za komisi? Ne? Není tomu tak? Je tomu tak. Prosím. Já jsem vás jenom neviděla, prosím. To je pan doktor Vince Lagarde. Děkuji, paní předsedkyně. Díky výboru pro kulturu a vzdělávání, díky kolegovi Ventovi za podporu, pokud jde o organizaci filmfora. Nebudu se dlouze vracet eh, k tématu sdělení komise, se již vyjádřila dostatečně jasně v tomto sdělení, které je především analýzou současného stavu v oblasti audiovizuální, ale je to také výhled, pokud jde o výzvu, které bude tento průmysl čelit a které již čelí, zejména pokud jde o digitální revoluci. Jak bylo již uvedeno vystupujícími, to téma je velmi složité, protože má aspekty jak finanční, tak regulační, vzdělávací, ale také zasahuje do této problematiky mnoho subjektů a proto komise ve svém sdělení si přála vytvoření filmového fóra, o kterém hovořil zpravodaj Venta, aby okolo stolu zasedli všichni, kteří se podílejí na tomto tématu. A samozřejmě zejména subjekty z oblasti audiovizuální, ale také mimo tuto oblast. A když to zaznělo, jde o operátory, jako je Netflix nebo nové aktéry na internetu. A zejména veřejnost by měla být jádrem našich úvah. Prozatím forma a konkrétní formát Femfora je předmětem příprav, ale je zřejmé, že se bude opírat o nástroje, které již existují a které poskytuje podprogram Media. Závěrem ze strany komise chceme využít eh, možnosti, které vznikly na základě tohoto sdělení, abychom zahájili strukturovaný dialog na toto téma. A jsme v komisi přesvědčeni, že parlament na základě svých zkušeností a své podpory eh, bude zásadním subjektem v tomto postupu. Děkuji. Grazie. E Děkuji. Jako další kolega Benta, jestli si přeje ještě něco k tomu poznamenat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat eh, všem eh, za dotazy a za náměty. A samozřejmě eh, prosím o pomoc a dále a doufám, že budu moci zareagovat na vaše podněty. A ještě bych mhm. tady eh, odpověděl některé vaše otázky. Pokračuje řečník německy Petra, eh, už odešla, ale eh, hovořila o dvou stranách mince. No, je hospodářské a kulturní stránce. Tahle mnoho uh, stranost mezi tím se někdy těžko rozlišuje za kterou tu eh, stranu to vezmeme. Distribuční eh, řetězec do zajista musíme eh, zlepšit, protože jiné cesty jako video on demand a DVD to je dobrý způsob, jak se dovídat o filmech a jak jim porozumět. Každopádně děkuji vám za takovéhle otázky, za zajímavý podnět k těm licencím. A ještě se opřu o to, eh, co jsme slyšeli na slyšení komisaře Ettingera. který hovořil o tom, co budeme potřebovat do budoucna, abychom mohli eh, nově v eh, autorské právo do digitální budoucnosti? To je určitě otázka, kterou se pan Ettinger bude také zabývat. A také eh, na některých eh, setkáních se zainteresovanými stranami už jsme hovořili o eh, této otázce. Samozřejmě licence jsou důležité pro audiovizuální sektor. Jaká řešení bychom měli do budoucna hledat? Myslím si, že Eh, k tomu se ještě určitě osobně eh, vrátím a každopádně vám děkuji eh, za vaše podně, za tuto otázku. Si podría responderle que se trata de... No, jedná se o nějaké podtitulky, o titulky že nemůžeme se podívat na filmy v zahraničí v jiné jazykové verzi, jak už to uvedl i stínový zpravodaj. Mně se stalo mnohokrát, že v Evropě se promítá nějaký zajímavý film, ale já se na něj nemůžu podívat, protože není dostupný v mém jazyce. Jde o to, abychom nalezli legální způsob pro titulkování, který by stál málo, eh, tak aby se předešlo tomu, že mladí lidé budou porušovat eh, zákon a nelegálně mm, stahovat po internetu. Tímto způsobem bychom lépe mohli kontrolovat rozvoj mm, zájmu mladých eh, diváků. Ještě, kolegovi z Maďarska a eh, ohledně těch televizních zkušeností. Tam bych upozornil na to, že dnes eh, když se něco díváme online, tak ztrácíme určitý kulturní rozměr. Jestliže evropská kinematografie je slabší samozřejmě než ty anglicko zličné americké filmy, tak eh, v, eh, v řadě otázek se tady eh, opakuje, a děkuji vám za to, toto téma a určitě já z toho využiju. Je tady nápad na vytvoření distribučního systému, protože pokud nějaký maďarský nebo rumunský film, tak když vytvoříme určitou platformu, kde bychom toto společně mohli prezentovat, nám dá eh, šanci eh, proti tomu eh, propagačnímu americkému systému. A samozřejmě to je také využívání v školních programech a vytváření poptávky po evropských filmech, to určitě s tím mohu souhlasit. Potom pro pana zpravodaje, jestli je to umění nebo průmysl, to je skvělá otázka. Eh, kterou cestou se máme vydat. Archiv, eh, nějaká filmová kancelář nebo nějaký tržní přístup k evropskému filmu? To jsou eh, otázky, na které doufám najdeme odpovědi v té zprávě a ve spolupráci s vámi se na tohle budeme moci přesněji zaměřit a vaši pomoc eh, v této věci velice uvítám. Každopádně děkuji. Kolegyně Sabine už také eh, odešla, ale eh, náklady na digitální kino. Jak už jsem říkal ve své zprávě, já jsem také takový kinofil, takový blázen do kina. Žijeme ve světě, kde eh, je velmi eh, snadné eh, kliknout a vidět. A není to totéž, co říkal také pan Maltéze. Ten samý zážitek, jako máme v kině v nějakém prostředí s přáteli, se vším. Prostě je to docela jednoduché. I když náš svět se mění po mnoha stránkách tak rychle, a mezinárodní eh, trh i evropský trh potřebují nové struktury. Tak tyhle eh, nové eh, cesty je třeba najít, abychom se lépe dostali k uživateli. K tomu člověku, který opravdu osobně chce používat jednotlivé formy komunikace. A teď eh, trošku eh, snaší eh, tady pro pana ministra. Myslím si, že pro mě bude velice podstatné samozřejmě využít ty zkušenosti, už jsme se o tom bavili. Ten hospodářský rozměr, rozdíly, které souvisejí s příjmem dotací na filmovou produkci, falešné propagace, eh, kupování eh, filmů do distribuce, které se potom nepromítají. To jsou tady, eh, je tady potřeba určitá politického řešení, politické debaty, aby mimo jiné, co tady říkal pan Maltéze, abychom tady mohli vytvořit své možnosti, abychom mohli vytvořit určitou formu, kde budeme chránit takovéto případy, které se budou týkat zejména evropských filmů. Prosím rychleji. Ano, ano. Ještě pan eh, minister Zdrojevský tady hovořil o těch eh, ekonomických eh, podnětech, které nesouvisejí s evropskými institucemi, to je podstatné. A ještě úplně k vám, paní profesorko, já se samozřejmě souhlasím, znám vaše angažma. A každopádně bych vám rád poděkoval v mateřském jazyce a, také se budu těšit na spolupráci, protože nalezení řešení k distribuci na společném evropském trhu pro eh, vzdělávání. To je velice důležité, abychom mohli vytvářet tu jednu jednotnou společnou platformu. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Vento. Já myslím, že to podnětilo veliký zájem tohoto výboru a je vyváženost, na tu vyváženost musíme pamatovat neustále době digitální éry. Je kinematografie jednak průmysl a jednak tvůrčí činnost. Na to je třeba pamatovat a my, také myslet na hodnotový řetězec, který umožňuje investice. Jak jste sám říkal, je určitě důležité se soustředit na distribuci, koprodukce. Hovořil jste o celé řadě problémů, které s tím souvisejí. Lhůta pro předložení pozněvacích návrhů je do ledna. Lhůta končí někdy v lednu a hlasovat se bude v březnu. Já jsem závěry jednání koordinátoru posunula. Dostanu se k tomu bodu nyní a pak teprve se dostaneme ke studii. Nezvládli jsme projednat úplně vše, co jsme zamýšleli, to znamená, že bude následovat ještě další jednání koordinátorů. Já jen vysvětlím stručně, k čemu jsme dospěli a co jsme rozhodli. Rozhodli jsme, že bude učiněno rozhodnutí k autorskému právu. Zelení se ujmou tohoto stanoviska. Je to ekonomická, sociální a teritoriální ko- ko- soudržnost. Řešit se to bude ve výboru REGI. A opravdu se domnívám, že výbor pro kulturu by se měl v této věci angažovat. Pak je tady zpráva ALDE, u nezemědělských produktů. To bude z Imko. A co se týče peticí, které jsme eh, analyzovali, Žádali jsme sekretariát, abychom získali více informací o konkrétně dvou věcích, to je implementace směrnice o eh, Collective Societies. Jedná se tedy o organizace, které eh, vybírají prostředky za autorská práva a potom akreditační poplatky, které se platí. Například eh, sportovní novináři musí platit tyto poplatky určitým rozhlasovým stanicím eh, při své práci. Co se týče Heritage Label, to je nový program, který vznikl prakticky před dvěma lety. A právě se tedy implementuje. Tam jsme se rozhodli, že pro následující období potvrdíme stávající čtyři experty. A to kvůli jejich schopnostem a jejich e, renomé e, a také proto, abychom posílili, nově nastartovali tento velice zajímavý program, který ovšem probíhá různými rychlostmi v jednotlivých členských státech. Takže od ledna vám navrhujeme, abychom se setkali s těmito experty například v nějakém slyšení, aby nám mohli osvětlit, jak tento program dále funguje, abychom mohli monitorovat. Potom bychom chtěli spolu řídit program jako kult eh, při eh, slyšení eh, s, Eh, s výborem, který se bude zabývat, tato slyšení se bude zabývat eh, kulturou, vzděláváním a eh, nezaměstností mládeže. Toto slyšení se odehraje v prvním pololetí roku 2015. Následně jsme identifikovali experty, dědictví, kulturní dědictví a slyšení o něm, to si říct malckému kolegovi, ehm, máme celou řadu výnikajících expertů v naší eh, zemi, ale opravdu velice obtížně jsme vybírali eh, experty na slyšení. Budou čtyři eh, řádní členové, to bude pan Tuchla, paní Benedikt Sevslák, pan Nistor, pan Jones a náhradníci profesor Minelli a hm, paní Vela. Pro následující body eh, se budeme muset zaměřit, nebo na ty následující body se budeme muset zaměřit při jiném zasedání. Omlouvám se za to spoždění, eh, protože máme velice nabitý program. Následovat bude prezentace studie tematické sekce B na téma vysokoškolské vstupní kvalifikace a zkoušky v Evropě. Srovnání. Je to velice zajímavé srovnání, Přišli mezi nás dva odborníci na tento výzkum, a to je pan Nicolo Duraci a paní eh, Cecile Laro McGrath z Rent Europe. Toto téma je pro nás velice důležité i proto, že se týká možnosti skutečného pohybu v rámci vzdělávacího systému v Evropě a je to důležité jak pro mladé lidi, tak pro dospělé. Je zapotřebí, abychom se podívali na toto srovnání a následně si ještě zjistili další eh, detaily jako kulturní výbor, ale už nebudu dále zabývat, zabírat váš čas. Děkuji, já jsem Nikolo Dráci, vystudoval jsem eh, školu politických eh, studií a ekonomiku. Reprezentuji zde paní Laro eh, McVlad, náš eh, tým. Já budu se snažit vám toto přednést možná nerychleji, Toto studie byla vypracována od července 2013 do dubna 2014. Ehm, byla, byla implementována po eh, Evropě, nebo dívali jsme, zabývali jsme se, jak je implementována tato věc po Evropě, zabývali jsme se jednotlivými členskými státy. A my se tedy dnes pokusíme kondenzovat do pár minut výsledky naší studie. Já se pokusím to maximálně nahustit, abych toho řekl co nejvíce a detaily, které vás potom budou zajímat, vám samozřejmě eh, v rámci té studie předložím a pošlu vám kopii. Struktura prezentace velmi jednoduchá. Máme zde tři body k projednání. Cecil vám stručně nastíní, čeho se studie týkala. To byl takový úvod, já potom budu hovořit o hlavních závěrech, které vyplynuly z našeho úsilí, z našeho výzkumu a pak předám zpátky slovo opět Cecil, aby vám řekla pár slov o doporučeních. Je zde několik iniciativ, které mohou zajímat jak evropské instituce, tak národní úřady. V tuto chvíli už předávám slovo Cecil, aby se ujala úvodního slova. Děkuji, Nikolo, děkuji i vám, děkuji paní předsedkyni, děkuji zástupcům panelu i členům výboru, děkuji útvarům Evropského parlamentu za příležitost vyjádřit se k tomuto fascinujícímu tématu. Já se v tuto chvíli vrátím k tomu, z čeho studie vyplenula. V tuto chvíli Evropská unie čelí výzvě. Na jedné straně je zde tlak eh, vytvářet další a další dovednosti a posilovat konkurenceschopnost. Na druhou stranu jsou zde instituce, které mají vytvářet tuto znalostní ekonomiku, které jsou velmi omezovány. Nejenom, že jsou omezovány počty studentů, ale třeba o čtvrtinu se od roku 2005 do roku 2012 zvýšil počet těch, kteří poprvé vstupují do vzdělávacího systému a přijímacího řízení. Takže zde ten systém přijímacího řízení je opravdu naprosto zásadní a může být i schopen ten tlak e, snížit. Může nám pomoci regulovat počet studentů, kteří se dostávají do vyššího vzdělávání, zároveň nám také může pomoci co se týče úspěšnosti, abychom lépe navázali potřeby na vzdělání. Tohle je téma, které se řeší v mnoha zemích, je to univerzální přístup ke vzdělávání, ale stejně je třeba vybírat ty nejlepší studenty a také dbát na výsledky. Pokud jde o definice, co jsme sem zařadili? E, základní kvalifikace a zkoušky, pak jsme sledovali postupy a předpisy, které se týkají eh, eh, přijímacího řízení. My jsme se podívali na několik zemí od 90. let. V, rámci bolonského procesu jsme zpracovali celou řadu údajů. Evropský parlament se o to velmi zasadil. Z 13. března 2012 máme zde další materiál, ale do této chvíle takový zájem o přijímací řízení jako takové nebyl. Přijímací řízení je po desetiletí v řadě zemí stejné. V řadě zemí je to velmi formální a zkostnatělý proces. E, nemění se. A kolem nás je velmi rychle se měnící prostředí. Máme zde řadu mezinárodních studentů, je to malinká tabulka, ale ukazujeme zde počet mezinárodních studentů, ten se od roku 2005 do roku 2011 zvýšil o třetinu. Ten systém se na to musí přizpůsobit a upravit, abychom hovořili třeba o systému uznávání kvalifikací v rámci jednotlivých zemí. Mění se to všechno i za běhu změn, v, co se týče technologií, co se týče eh, dalších možností otevírají se nové možnosti, nové dveře, co se týče eh, způsobu zkoušek. Můžeme tedy přijímací řízení tomuto všemu uspůsobovat. Přesto přeze všechno primární ukazatele ukazují, že přijímací řízení se stále ještě nevyvíjí tak, jak by mohlo. To je druhá tabulka, zde vidíme zase to maličkým písmem, ale vidíme zde uh, absolutorium v rámci Evropy, třeba ve Spojeném království, je to 50 studentů, kteří se eh, dostanou k absolutoriu. Ale je to o třetinu nižší třeba v Itálii nebo Německu. To je zvláště znepokojivé, protože co zaznamenáváme je to, že některé systémy v tomto směru selhávají a také je to znepokojivé v zemích, kde se hodně studentů hlásí a dostane se do systému vyššího vzdělávání a z nich je ten počet eh, absolventů tak nízký. Je zde ohromný rozdíl v některých zemích, jako je třeba Slovensko, mezi počty přijatých studentů a počty absolventů. Jsou zde k tomu další podrobnosti, je to kapitola číslo jedna naší zprávy, tam dostanete další informace a další statistické údaje. Pokud jde o to, proč k tomu dochází, k tomuto selhávání. My neříkáme, že přijímací řízení je odpověď na vše, a, ale říkáme, že v některých zemích je to součást problému. Mo, systém přijímacího řízení by mohl pomoci uh, ovlivnit syst, ten počet absolventů Říká se, že přijímací řízení funguje, pokud eh, splňuje tři požadavky. Za prvé, musí zde být rovný přístup, spravedlivý přístup. To znamená spravedlivě vyhodnotit eh, uchazeče a umožnit uchazečům dosáhnout nejvyšších výsledků. Za druhé, systém musí být kvalitní, to znamená, že musí být ekonomicky efektivní a nejenom vůči studentům, ale i vůči eh, financujícím orgánům. A potom podpora mobility, pokud máme dosáhnout cílu 2020, eh, mobilita studentů ve výše 20%. Jsou zde tři otázky. První otázka, jak jednotlivé systémy zajišťují spravedlivý přístup k vyššímu vzdělávání. Druhá otázka zní, jak tyto systémy Eh, splňují kval- eh, standardy kvality. A za třetí otázka zní, jak podporují tyto systémy mobilitu. Tyto tři otázky jsme vyhodnocovali společně a snažili jsme se dospět k tomu, jestli by Evropa potřebovala k tomuto tématu nějaký jiný přístup. Pak vyplynuly další otázky, které jsme sloučili do jedné, jak podpořit členské státy, posílit jejich systém přijímacího řízení, abychom tuhle otázku mohli zodpovědět tak jsme museli vypracovat srovnávací studii deseti zemí v Evropě a na světě, šest je z Evropské unie, čtyři mimo. My jsme si je vybrali tak, protože je to dobrý mix různých postupů, co se týče přijímacího řízení. V Evropě to většinou funguje tak, že se studenti zapisují na základě svých výsledků ze střední školy Třeba ve Francii je to systém bakalářského vzdělávání, v dalších zemích se předkládají diplomy ze střední školy. A pak jsme zahrnuli další země, třeba systém americký, kde se hodně dbá na standardizované testy Eh, také jsme zahrnuli systémy, které mají eh, různé třeba eh, prvky, které v Evropě neznáme. Pak je zde Turecko a Japonsko. Pře v Japonsku existují kritéria, která se stahují na, se tři, na střední školu. A pak je zde Turecko. Já řek, dám slovo ještě Nikolovi, aby pohovořil o hlavních závěrech, to znamená spravedlivost přístup a mobilita. Spravedlivost je samozřejmě velké téma, které by trvalo dlouho důkladně rozebrat, ale chtěl jsem jenom to říct v kostce. Co jsme zde podnikli? Je to taková syntéza informací k přijímacímu řízení v jednotlivých zemích. Je zde systém otevřený a systém výběrový tak se to liší. Také řešíme, jak v jednotlivých zemích ře- řeší otázku rovnosti či nerovnosti. Co je nerovnost, pokud jde o přístup k vyššímu vzdělávání? Většinou se to posuzuje podle toho, že lze usuzovat na výsledky vzděl- ve vzdělávání podle vzdělání rodičů. Pokud tohle funguje, tak je to signál, uh, systému, který podporuje nerovnost. My jsme dospěli tedy k tomu, že to po, poměrně matoucí. Není zde jasná korelace mezi výsledky, co se týče spravedlivosti a přijímacím řízení. Zjistili jsme, že země, kde ta spravedlivost relativně funguje, tak mají buď systém otevřený, to je Švédsko nebo Slovensko, anebo systém výběrový. Podobně tak platí, že země, kde platí ta nerovnost, jako Francie a Německo, tak mají systém otevřený. Takže co nám to říká? Je zde návaznost mezi typologii systému přijímacího řízení a výsledky systému, pokud jde o spravedlivé zacházení. Přijímací řízení skýtá určité možnosti, pak jsou zde e, oblasti kde přijímací řízení nemůže pomoct. Třeba co se týče nerovnosti, tak to nelze řešit pouze, pokud jde o přijímací řízení. Dám vám příklad. Máte-li systém, kde studenti se rozdělují velmi brzy a dostanou se na už specializovanou eh, střední školu, tak už eh, je zde jasné, jaký systém vy, řízení tam funguje, je v podstatě irrelevantní, protože to, jestli se dostanou do uh, systému vyššího vzdělávání nebo ne, se rozhodne mnohem dřív. Takže nemůžeme řešit otázku spravedlnosti pouze pokud jde o systém přijímacího řízení. To by nefungovalo. Systém otevřeného přijímacího řízení neznamená ale automaticky, že systém středního a vyššího vzdělávání bude automaticky spravedlivější. Ale co lze dosáhnout prostřednictvím přijímacího řízení, to jsou další varianty. Na jednu bych chtěl upozornit. My myslíme, že to vyplývá hodně z pohovoru, které jsme vedli. Vy, přijímací řízení by neměla pouze regulovat počty přijatých studentů, ale měla by také dbát na to, aby to byli ti studenti, kteří studium dokončí. To znamená poskytnout studentům maximum informací předtím, než se vůbec zapíší do daného programu. Chceme zajistit, aby, si, aby ta specializace, kterou si vybrali, byla pro ně nejvhodnější. To znamená, že za sebe šance na dokončení eh, vzrostla. Eh, to je celá jistě něco, kde eh, působí jak eh, spravedlivost, tak rovnost. Zvýšení počtu absolventů je samozřejmě něco, co poukazuje na zlepšení kvality systému, ale je to také o poskytnutí informací studentům včas, což je eh, cíl týkající se rovnosti. Tohle my známe a víme od celé řady organizací, které se tím zabývají. Poskytování informací je zde zásadní. Pokud informace nejsou, tak jsou rozhodnutí studentů méně kvalitní a méně vhodná. Je zde tedy vazba mezi přijímacím řízením a přístupem a spravedlností, co se týče eh, studia pokud se k tomu chceme stavět vážně a opravdu rozšířit přístup k vyššímu vzdělávání, tak bychom měli eh, přemýšlet v celkovém kontextu, nejenom nad přijímacím řízením. Měli bychom poskytovat maximum informací uchazečům, abychom zajistili, že se tam uchazeči nejenom dostanou do toho studia, ale dokonce jej i úspěšně dokončí a získají titul. Pokud jde o rovnost, tak zde bychom chtěli hovořit o, dvě věc, o dvou věcech. Řízení a přijímacího řízení. V řadě zemí se to řeší centrálně, to je Spojené království, tam je úkaz, to je dobrý příklad, kde si studenti eh, pomocí centralizovaného portálu zapisují a pak posílejí přihlášku na různé univerzity. Pak máme decentralizovaný systém v jiných zemích, tam přijímací řízení řeší přímo daná univerzita, celý proces se odehrává na půdě univerzity. To je případ Francie a Německa, ty mají systém takový, že to centrální řízení je doprovázeno prvky decentralizace, to znamená, je to takový mix. Nemáme zde důkazy o tom, že by jeden systém byl lepší než ten druhý, zcela jednoznačně, ale je zde otázka, pokud země chce nastavit systém decentralizovaný, tak by měla věnovat pozornost tomu, jakým způsobem následně univerzity budou řešit své kapacity a celý proces. Mělo by se zajistit, aby administrativní zajištění univerzit v rámci přijímacího řízení bylo dostatečné, bylo připraveno na to, aby celý proces mohl běžet kvalitně a transparentně. Vyplynulo z našich pohovorů rovněž to, že ať už je to univerzita nebo eh, státní úřady, které řeší přijímací řízení, tak by každopádně bylo lepší, kdyby spolu více spolupracovali. Už existují určité sítě, které se tímto snaží zabývat a přijímací řízení řešit. Více výměn informací a nejlepších osvědčených postupů by určitě v této věci pomohlo a ti, s nimi jsme o tom hovořili, by to uvítali. Pokud jde o přijímací řízení, tak vždycky záleží na načasování poslání přihlášky. To je velmi zásadní jak pro, z hlediska studenta, tak z hlediska univerzity. Zvláště to platí, pokud se přihlášky zpracovávají teprve později třeba i na začátku ekonomického roku. To může působit problémy. Máme zde příklady Itálie a Německa. V Německu mohou studenti poslat více přihlášek a počkat opravdu až do poslední chvíle a pak teprve se rozhodnout, kam se zapsat, na kterou univerzitu se zapsat, pakliže dostali Eh, více přijetí. Pokud se rozhodnou pozdě, tak to působí problém z hlediska univerzity, protože univerzita může mít nakonec eh, málo obsazených míst nebo více míst, než může nabídnout. V Itálii řeší podobné problémy zase se selektivními tituly v tomto roce probíhají určité změny, ale každopádně eh, pokud, změny, eh, pokud některé testy ještě probíhají na začátku akademického roku a někdo ten test neudělá a rozhoduje se dál, tak to opět působí potíže. Takže my bychom chtěli poukázat na to, že by se vlády a státy mohly zamyslet nad posunutím tohoto procesu uh, na dřívější období, aby se to nijak nedotklo začátku akademického roku. A poslední poznámka, důležitost informací a kritérií, to se řešilo hodně v souvislosti s rovností a spravedlností. Více, čím více informací uchazeči dostanou, tím lepší jsou výsledky jak z hlediska fungování univerzit, tak z hlediska absolutoria. A tím neříkám, že ten systém má být selektivnější. Informace musí být předkládány i v rámci třeba spolupráce mezi univerzitami a středními školami, měly by být poskytovány všem. Ještě k mobilitě Cecil o tom už hovořila, říkala, že se mobilita hodně zvyšuje, jak vidíme procenta od roku 2005 do roku 2011, tak došlo k významnému navýšení mobility, ale nemáme dost informací o tom, co ta mobilita je u prvouchazečů. uchazečů tam nevíme například, kolik studentů strávilo nějaký čas v zahraničí. Nevíme, jaký je podíl těch, kteří poté, co dodělali střední školu v jedné zemi a pak se dostali na univerzitu v jiné zemi, eh, patří do toho celkového čísla. To by bylo zajímavé se dozvědět. Také jsme zjistili, že někdy jsou překážky mobility to může být třeba nepřenositelnost finanční pomoci. To je jedna z překážek. Potom jsou země, které mají kvóty na určité tituly, což zase působí určitá omezení týkající se podávání přihlášek. Pokud jde o Eh, přihlášky eh, do zahraničí, tak zde jsou další náklady, třeba náklady na transakci, náklady na poslání přihlášky do zahraničí, nebo to může být i školné, které může být v zahraničí vyšší než v zemi výchozí. Tohle jsou tedy v kostce hlavní závěry naší studie. Ve zprávě toho najdete mnohem víc, ale čas nemáme, takže já dám slovo ještě Cecil, aby vám řekla, co jsou doporučení, která vyplynula eh, z toho, co jsme nazbírali. So in terms of... Pokud jde o doporučení, máme vlastně dvojí doporučení pro členské státy a pro Evropskou unii. A je tu také několik omezení u těchto doporučení. Uh, Eh, přijímací řízení je složitou problematikou, multidimenzionální a musíme nejdříve pochopit, jaké požadavky eh, mají být eh, u přijímacích zkoušek, standardizované testy a podobně. A je potřeba dobře znát tyto požadavky a na úrovni EU je třeba dobře pochopit, jak koordinovat přijímací řízení. Druhá omezující podmínka souvisí s citlivými tématy. Výběr studentů například. A třetí, vzhledem k velké různorodosti přijímacích systémů a to, že toto je doplňková pravomoc Evropské unie, tak se snažíme spíše naznačit, jak by měla situace vypadovat a jak bychom měli kriticky tuto situaci hodnotit. A to, to je vlastně první krok ke zkoumání tohoto tématu. Takže když se vrátím těm doporučením, jak, co prosazujeme, pokud jde o rovnost členských států, na, doporučujeme, aby členské státy řešily problematiku rovnosti při přijímání studentů, aby byly transparentnější informační eh, výstupy v přijímacích řízeních, a by se také podporovali eh, větší kontakty mezi středními a vysokými školami a aby studenti eh, střední škol zvažovali, o jaké eh, diplomy mají zájem. Je třeba také motivovat k dokončení vysokoškolského studia a ne pouze k zahájení studia. To je věc, která se zdá triviální, ale na některých, v některých zemích vlastně je považována za postačující eh, se dostat na vysokou školu a nejí dokončit. Konečně bychom chtěli podpořit eh, současnou praxi, pokud jde o přijímací řízení, zejména pokud jde eh, netradiční studenty. A tím máme na mysli zejména studenty, kteří vlastně nenavazují ve svém studiu ze střední školy na vysokou školu. Jsou to lidé, kteří třeba pracují, mezi středním, střední školou a vysokou školou, anebo místo střední škole pracují. A je tu tedy rozdíl mezi uznáváním e, vysokoškolského studia a praxí. Tedy v Itálii existuje zásada uznávání vysokoškolského studia, ale žadatelé musí vlastně e, předložit e, vysvědčení ze střední školy. A to má nezamýšlené dopady právě pro ty netradiční studenty. A to také má dopad na rovnost. Pokud je o kvalitu, to, co jsme zjistili a co Nikolo popsal, je, že univerzity a vysokoškolské instituce se nepřizpůsobily dostatečně reformám po trendu nezávislosti univerzit na konci 90. let, takže je potřeba podněcovat vysoké školy, aby věnovali velkou pozornost zaměstnání dostatečného počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří budou přijímací řízení provádět. Je třeba také přijímací orgány motivovat k tomu, aby stanovili termíny pro podávání přihlášek. Není možné eh, toto vlastně eh, činit v létě, když začíná studium eh, v září. A také je třeba posílit spolupráci a vytvořit transparentní odvolací postupy, pokud je přihlášený neuspokojen a, se, a není spokojen teď s výsledkem přijímacího řízení. Konečně pokud je o mobilitu, je překvapující, že stále dostáváme zprávy, že existuje překážka mobilitě. Například v Belgii, kde v zásadě 30, je 30% kvota pro mezinárodní studenty v medicíně a to je zdůvodněno velkým počtem francouzských eh, uchazečů o studium. Také to souvisí s obtížným vzájemným uznáváním kvalifikace a existují také doklady o bilaterálních problémech. Členské státy by měly odstraňovat překážky mobility studentů, zejména v, raném, v rané fázi studia. Je třeba také šířit data, co se týkají modelu mobility, zejména pokud jde o studium v prvním ročníku. Pokud je o instituce Evropské unie, v zásadě prosazujeme větší spolupráci a mobilita je klíčem a evropské instituce mohou významně přispět, pokud si to budou přát. Samozřejmě politici se mohou eh, rozhodnout pro zachování základní linie beze změn, ale zachování základní linie asi není vhodnou alternativou podle výsledku naší studie. A budeme mít problémy s rovností a kvalitou a překážky mobility a budou nastávat tedy vysoké transakční náklady pro ty, kteří chtějí studovat v zahraničí. A cena pro přihlášení představuje 40 až 100 euro v jednotlivých zemích. Takže když se přihlásíte do, na více univerzit, tak vás to může stát až 600 euro. Evropská unie by měla usnadnit problematiku mobility. A máme tedy dvě řešení. Máme tady měkčí řešení, souvisí s eh, pomocí pro výměnu osvědčených postupů u, pro přijímací řízení. A někteří eh, účastníci toho procesu to přímo vyžadují. A to se děje v jiných zemích. Například eh, ve Spojených státech je, je Národní asociace pro poradenství při přijímacím řízení a ta myšlenka by byla vytvořit platformu v Evropě, abychom pomohli e, osobám, které se podílejí na přijímacím řízení, aby byly stanoveny například e, normy pro kvalitu. A to bylo úspěšné v jiných oblastech. Tedy existuje Evropská agentura pro e, zajištění kvality v přijímacím řízení. A to by mělo tady fungovat úspěšně. A třetí možnost se týká toho, že bychom měli podporovat přezraniční podávání přihlášek. V zásadě v současnosti existuje, existují informační platformy Study in Europe a to poskytuje informace pro potenciální uchazeče pro studium v zahraničí. Ale neexistuje vlastně platforma, kdyby studenti podali jednu přihlášku, která by měla být směrována do několik univerzit v Evropě a tyto iniciativy existují v některých členských státech, například ve Spojeném království existuje platforma Unicas, která pomáhá britským a irským studentům, aby se hlásili až na 8 eh, vysokých škol v Evropě. A tato instituce vlastně rozesílá 8 různých přihlášek na tyto školy. A bylo by spravedlivé, aby všichni studenti v Evropě mohli využít podobnou platformu ze tří důvodů. Za prvé, náklady na přihlášení mohou být poměrně vysoké, pokud chtějí studovat v různých zemích. Za druhé, v zásadě náklady pro jednotlivé přihlášky jsou vysoké i pro ty přijímací agentury, protože musí pochopit jednotlivé postupy v Evropě a existuje, existují náklady pro univerzity a vysoké školy. Prostě proto, že univerzity vlastně nevědí, zda Eh, úspěšní studenti nakonec budou studovat na této škole či nikoli. Takže by se transakční náklady snížily pro všechny strany. A samozřejmě, pokud je o tyto alternativy, musíme mít analýzu nákladu a užitku. A abychom přesně zjistili, zda by stálo za to se rozhodnout pro tu či onu možnost. A ve světle toho, co jsme zjistili v naší studii, by bylo třeba zahájit eh, diskusi o přijímacím řízení na evropské úrovni. Děkuji vám za pozornost a vítáme další příspěvky a dotazy. Grazie. Děkuji vám. Připravíme to jako zajímavá studie. Žádali jsme o něj již z minulého funkčního období. V našem výboru všichni máte eh, sebou, máte připraveno eh, tuto studii písemně. A je patrné, že byla velice potřebná tato studie. Hovořilo se o tom, jak postupuje boloňský proces a my se zaměřujeme na tři hlavní otázky na kvalitu, spravedlnost nebo rovnost přístupu a transparentnost přijímacích řízení které znamenají eh, nebo mají význam pro to, jak mohou vymáhat evropští studenti přístup ke eh, studiu v jednotlivých členských státech. Velice zajímavé jsou ty jednotlivé způsoby. Máme tu evropské modely i neevropské modely zmíněné a některé z nich podle mě jsou určitě velmi zajímavé, jako například eh, to načasování. Eh, harmonogram, to je velice důležité pro mladé lidi, kteří se chtějí zapsat na různé univerzity, ale jednotlivé univerzity mají eh, různé lhuty pro zápis, takže je to velice obtížné. Další zajímavá věc je rovnost a přístup nejedná se jen o pravidla e, přístupu, ale o další záležitosti. A vy jste se zmiňovali také o perspektivách, e, přenositelnosti e, pojištění, protože nebo, nebo stipendii. A Eh, myslím, že je zapotřebí hovořit o tom, jak mohou mít mladí lidé nárok eh, využívat eh, své stipendium v zahraničí na jiných univerzitách. Další zajímavá záležitost je nedostatek údajů. Víme, že, vznik, že narostl počet těch, kdo se účastní Erasmu, ale nevíme, jaký je rozdíl mezi požadavky a schválenými případy takže když se hovoří o eh, eh, žebříčku evropských univerzit. Je toto ta zapotřebí také mít na paměti. Některé naše eh, univerzity jsou otevřenější a pozbuzují k mobilitě. Já vím, že jste se o tom zmiňovali. A to je bod pro naši diskuzi, je hypotéza platformy. Proč se nezamyslet nad vytvořením takové nějaké platformy, která by nabídla eh, takovou tu obecnou orientaci a zápis na jednotlivé univerzity, informace k jednotlivým univerzitám a možnost vyhodnotit je celkově. Je to zajímavá oblast, je to do, dobrá známka. Určitě spousta kolegů se chce vyjádřit, že? Děkuji. V prvé řadě děkuji za prezentaci. Já myslím, že srovnávací studie je něco, co je zapotřebí. Dovolte mi k tomu jenom několik připomínek. Uh, Vzhledem k tomu, že nám už ubíhá čas a ta celková zpráva je mnohem úplnější, tak já jenom k tomu, co už zde zaznělo. Je zde srovnání několika evropských zemí a několika zemí mimo Evropskou unii. Hovoří se zde o problematice rovného přístupu. Neměli bychom sledovat pouze přístup do přístup k institucím, ale rovněž další přístup po skončení studia. Měl by existovat nějaký systém poradenství, který by zajistil, že studenti budou mít možnost studovat dle metodiky. Paní předsedkyně vystoupení přerušila. Tlumočení bude probíhat ještě pět minut, říká paní předsedkyně. To nám stíží situaci. Za pět minut tedy budeme moci už jednat pouze anglicky nebo zaslat písemné dotazy. Já se všem omlouvám, ale je to tak, že tlumočení už bude běžet pouze pět minut. Já jsem jen chtěl poukázat na některé zajímavé oblasti, některá zajímavá témata, spíš než bych chtěl pokládat konkrétní otázky. Jde o to, že některé země k tomu mají v zákoně zakotvená práva. V některých zemích to takto přísně není. Samozřejmě, že je otázka, zda existuje pevné číslo nebo pevný počet nebo nikoli. V Itálii je to řešeno takto a možnost studovat ještě než se začne rozhodovat o kvalifikaci, to je něco, co by možná mohlo být zajímavé z hlediska toho obecného rámce. Takže já bych nepodceňoval roli autonomii, institu- autonomii institucí. Chtěl bych dodat jenom toto, a to je už pro poslední poznámka. Nepochybně toto téma je zásadní i pro svobodný pohyb, pohyb osob. Je to tedy prvek, který je zásadní pro Evropskou unii. A opravdu už uzavřím, já vám děkuji že podle mne respektování akčních linií, na které jste poukázali prostřednictvím Evropské unie, tak pro nás je nejvhodnější v této, tomto horizontu možnost dvě, protože eh, ta trojka je možnost, která se může přijít eh, v následujícím okamžiku. Kolegyně Šojdrová a pokud to stihneme, tak ještě další velmi stručná, protože chci dát prostor i ostatním. Já považuji za velmi důležité, aby Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament prováděl monitoring toho, jak vysokoškolský sektor eh, funguje včetně jeho přijímacího řízení. Eh, šest eh, případů za evropskou unii považuji za naprosto nedostatečný protože každý systém je velmi originální a pokud chceme využívat tuto studii pak by to mělo být všech 28 zemí, abychom se uměli porovnat a poučit vzájemně. To jsou opravdu nesrovnatelné systémy a vy jste to sami řekli, že závisí na tom, jaké jsou vstupy eh, ze, eh, ze sekundárního vzdělávání. To znamená, přijímací řízení navazuje na to, co končí eh, maturit, maturitou a to je zásadní pro rovnost. Čili to by tam muselo být do takové studie zahrnuto. čili já bych doporučila aby se monitorovalo plošně v rámci evropské unie. to není úkol pro evropský parlament myslím že tady by musel daleko více spolupracovat s evropskou komisí čili doporučuji aby se v této práci pokračovalo pak to bude mít smysl. děkuji. Eh, děkuji, opravdu vteřina. Kolegyně Libacka. Prosím, minuta abychom to ještě měli přeloženo. Interesující. Děkuji vám, to je nesmírně zajímavá zpráva. Ale byla bych ráda, kdybyste pokračovali v té práci. Nejsou tady obsažené země, eh, které eh, mají poněkud odlišnou situaci, protože eh, mají nižší demografický podíl lidí s akademickým vzděláním. Problém kvalifikací a přijímacích zkoušek se týká jenom eh, několika, dejme tomu desítek eh, eh, renovovaných univerzit a zbytek, na zbytek se dostanou všichni. A otázkou je, jak je to zásadní. Když není žádná bariéra ani žádné ověření toho, jestli se kandidát hodí k danému směru studia, hm, tak to může vést k nesmírnému zklamání ze strany kandidáta. Hm, a to tady nemluvím o jeho vhodnosti na trhu. A to je eh, věc, která vám očividně unikla, protože eh, je jiná demografická situace v některých eh, zemích. Hmm, a schopnost studi- studovat tam pro studenty z jiných zemí. Další zajímavý problém je, do jaké míry přijímací zkoušky ovlivňují jako vzdělávání. To je třeba také eh, rozhodně rozšířit. Souhlasím s tím, že co nejvíce informací o tom, jaké eh, predispozice eh, jsou očekávány od kandidáta na studium, a také co nejvíce informací pro kandidáta o tom, jaké má k dispozici poblíž um, ústavy vzdělávací a jaké nabízejí podmínky Protože mm, problém není jsou jenom informace, nebo není jenom nedostatek informací o vzdělání, ale také o možnostech udržet se v takovém městě, kde je. A potom je tady eh, otázka eh, autonomie eh, vyššího vzdělávání a institucí vyššího vzdělávání. A to jsou otevřené otázky, musíme o tom diskutovat. Omlouvám se. Ora credo che... Teď si myslím, že mohu poděkovat tlumočníkům a můžeme pokračovat anglicky nebo francouzsky. Myslím, že s tím nebudou problémy, pokud s tím souhlasíte, protože jinak už nemůžeme žádat eh, tlumočníka, aby nám poskytli další část. Kolegyně Kostr. Mhm. Thank you uh, for your presentation. Uh, it was very interesting and I think uh, you have made clear that we need more uh, findings uh, and uh,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 Thank you, Thank you. Uh, colleague now I take the floor, sorry, I give the floor to the uh, Cecile Microphone. Thanks. Euh, merci. Moi, je vais parler en français. Euh,